Vážení kolegové, ze všeho nejprve přeji šťastný nový rok těm, kterým jsem eh, ho ještě nepopřál. Takže přeji šťastný nový rok taky našim zaměstnancům a tlumočníkům. Ze všeho eh, nejdříve eh, bychom měli přijmout pořad jednání. Ten je odsouhlasen, děkuji a také zápis z jednání 25. a 26. listopadu. Výborně, také děkuji a e, přejdeme teď k vlastnímu programu dnešního dopoledne, což je Najades 2, akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy a e, minislyšení na toto téma. E, já jsem tady právě vysvětloval našim kolegům na pódiu, Eh, že eh, poslanci mají velice rádi slyšení a proto máme eh, neustále slyšení pořádat a zvát na ně experty, ale potom skoro nikdo nikdy nepřijde na to slyšení. To je taková slabina, řekněme, toho, jak tento parlament někdy funguje. Doufám tedy, že ještě někdo dorazí. Musí, omlouvá se paní eh, zpravodajka Wortman Kohl, že nemůže dnes přijít. Eh, slyšení se stává z dvou panelů. Eh, první z nich má název směrem k optimální integraci vnitrozemské vodní dopravy. Tady máme pět expertů a druhý panel má čtyři experty a jmenuje se směrem k moderní vnitrozemské e, flotile. Každý expert má šest minut na svou prezentaci a potom bude čas na otázky a odpovědi. Doufám, že tedy od poslanců nějaké zazní. Takže e, bez dalších průtahů Začněme s částí 1 směrem k optimální integraci nebo omlouvám se, nejprve také vítám zástupce Evropské komise. Já pořád zapomínám na Evropskou komisi. Máme tu zástupce z DG Move. Takže dávám slovo komisi. Dobré ráno, dámy a pánové. Já velice děkuji eh, Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval toto slyšení, eh, které má podpořit rozvoj eh, vnitrozemské plavby. Máme to potěšení tu s vámi být a účastnit se tohoto panelu expertů. Rád bych eh, velice stručně představil nový program Najades. Jak víte, tak toto už je druhá verze tohoto programu. Eh, ta minula eh, obsahovala několik akcí v pěti oblastech, v každé asi deset akcí a nyní tedy představujeme následníka tohoto programu, který má za cíl hlavně e, koncentrovat e, úsilí všech na omezený počet akcí, které by měly značný dopad. Program JADES 2 je tedy orientován na akce a e, já bych vás poprosil, abyste ho nesoudili pouze podle těch dvou legislativních návrhů, které máte před sebou, protože to je pouze začátek. Jedním z těchto návrhů je lepší využití tzv. rezervních fondů e, pro strukturální opatření, což je naléhavá záležitost vzhledem ke krizi, k tomu se za chvíli dostanu. A tím druhým návrhem je přípravná akce na zavedení nového systému řízení. Nicméně těch opatření e, je ještě mnohem více a točí se kolem tématu eh, kvality v následujících šesti eh, klíčových operačních oblastech. Infrastruktura, inovace, trhy, životní prostředí, pracovní místa a vzdělání a multimodální integrace což eh, je celá, celá řada naprosto přesně zacílených akcí spadá pod každé z těchto eh, témat. Pokud jde o infrastrukturu, tak to je samozřejmě základní předpoklad, aby mohla lodní doprava fungovat a my navrhujeme co nejdokonalejší integraci vnitrozemských vodních toků do eh, nového schématu eh, TNT, Connecting Europe Facility a samozřejmě také do rámce Horizont 2020. E, což by umožnilo e, tomuto sektoru také čerpat z evropských zdrojů a e, tímto způsobem se rozvíjet protože ty evropské zdroje jsou mnohem větší, než by nějaký program mohl sám o sobě čerpat. Takže chceme, abychom tedy mohli využívat celý tento potenciál financování, který má na JADES k dispozici, místo abychom měli nějaký jeden omezený strop pokud jde o fungování trhu a e, aspekty životního prostředí, e, tak e, ty budou těžit ze zlepšení orgánů pro dozor nad trhem. My jsme vedli diskuze s tímto sektorem, pozvali jsme zástupce, kteří nám řekli, co přesně by potřebovali k tomu, aby tento dohled byl zacílen na podpůrná opatření, Eh, na podporu udržitelnosti dopravních služeb v rámci nového programu TNT. Také plánujeme změnu sociální legislativy, což bude určitě velké téma pro příští komisi, eh, pokud jde o pracovní místa a kvalifikace eh, ve vnitrozemské vodní dopravě a také pokud jde o další sociální aspekty, jako je přístup k trhu a další možnosti, které mohou které mohou čerpat i posádky lodí a ne pouze kapitáni, jako je tomu doteď. Dále eh, se zabýváme říční informační službou, která má dohlížet na to, aby eh, byla říční doprava plně začleněna do dopravního řetězce, aby to nebyl izolovaný dopravní prostředek, eh, aby zkrátka nemusel dovážet zboží od továrny až ke spotřebiteli, ale aby byl integrován do celé dopravní sítě takže na to bude kladen eh, hlavní důraz spolu s bezpečností na tento logistický aspekt. Tento sektor v současné době eh, čelí určitým ekonomickým potížím, nebo alespoň část toho sektoru, a abychom je překonali, tak potřebujeme eh, koordinované akce a proto proto jsme se otevřeli, abych tak řekl, říčním komisím abychom mohli semknout síly všech těchto organizací, které působí v vnitrozemské říční dopravě, abychom dosáhli nějakých trvalých výsledků. Já bych tu chtěl osobně pozdravit zástupce sektoru, kteří eh, jsou tady přítomní. Sektor bude také muset podniknout eh, určité kroky, aby se lépe integroval. Byla by utopie eh, myslet si, že nějaká podpůrná opatření, zejména finanční, budou eh, udělována loď od lodě. To zkrátka nejde. Financování je možné pouze, pokud sektor bude integrován do těch správných struktur, aby mohl z těchto fondů čerpat. Eh, jak víte, tak ty dva návrhy, které eh, předkládáme, jsou poměrně eh, naléhavé a my jsme velice vděční Evropskému parlamentu, že se jimi zabývá. Jde tady o uvolnění zdrojů z rezervního fondu což je reakce na krizi. A za druhé tady jde o nový systém řízení, který bude důležitý, abychom eh, mohli dosáhnout eh, vytvoření nějaké jednotné báze celoevropské, na celém evropském kontinentu, eh, nejen na Rýně na, nebo na Dunaji, ale na celém evropském kontinentu. Protože jedině tak budeme moci pracovat efektivněji. Pokud jde o zprávy, tak bychom chtěli eh, pogratulovat eh, parlamentní zpravodajce za skvělou práci, kterou dosud odvedla. Máme samozřejmě určité připomínky a rádi bychom, aby, tedy, aby byly naplněny požadavky komise na eh, méně byrokracie, ale to jsou spíše detaily, ke kterým se budeme vracet, až najde jde pravý čas. Celkem za to bych chtěl říci, že vám všem děkuji za to, že jste se účastnili těch dlouhých konzultací, které vedly ke zveřejnění eh, programu Najades. Vyjednávali jsme s příslušným sektorem už tři roky a eh, loni jsme představili eh, pracovní dokument o Najades a teď tedy program Najades už je představen jakožto eh, hotový produkt eh, našich dlouholetých konzultací. Těmito slovy bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, a vracím vám slovo. Děkuji eh, zástupci komise. A teď přejdeme k první části panelu optimální integrace říční dopravy. Máme tu pět expertů. Paní Karen de Schepper Eh, generální tajemnice vnitrozemské evropské plavby eh, Erich Stáke, eh, ředitel AEL, Alliance for European Logistics, potom paní Katrin Obst, ředitelka Evropské federace vnitrozemských přístavů, pan Petar Margič, generální ředitel Dunajské komise a pan Dirk Brook, státní sekretář Nautilus International zástupce Evropské federace zaměstnanců v dopravě. Takže dám nejprve slovo paní Karin de Schepper, generální tajemnice Evropské vnitrozemské plavby. Máme tedy 6 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Přeji šťastný nový rok vám všem. Eh, INE je eh, organizace sestávající z veřejných a poloveřejných eh, organizací, které usilují o lepší a udržitelnější mobilitu a vodní toky jsou samozřejmě velice důležitým nástrojem. My ho chápeme tedy jako nástroj a ne jako samoučelný cíl, aby mělo smysl zvyšovat efektivní mobilitu lidí, tak musí také se zvyšovat mobilita e, nákladu. A můžete tedy převážet náklad lodí nebo e, vlakem, lépe spravovat kapacitu. Je celá řada způsobů, jak zlepšit fungování systému. V posledním roce celá řada e, lodních dopravců se na nás obrací a chtějí eh, se eh, integrovat do dodávkového řetězce, protože samozřejmě tvoří pouze jednu jeho část. Většinou jde o eh, nové uživatele, kteří ještě ten systém příliš neznají. Jsou to takové ty domácí firmy, které eh, většinou, na které většinou příliš nenarážíme. Je to samozřejmě znamení toho, že existují eh, nové, eh, no, noví zákazníci, ale samozřejmě také toho, že evropská ekonomika se značně mění těžký průmysl se zmenšuje a opouští zavedené cesty. Když si představíme uhlí eh, nebo ocel, tak tady probíhají hluboké změny. A abychom byli si jistí, že víme, co děláme, eh, tak musíme přinést těmto novým lodním přepravcům eh, kontakty se stranou dodávky, nabídky, aby mohli plnit své potřeby. Musíme také zajistit, abychom na to měli určitou politickou strategii a to je politika pomoci. Není to strategie, která eh, je založená na jednotlivých eh, dopravních prostředcích, ale eh, také nějaký systém, který by fungoval navzájem mezi nimi. Protože pokud tu máme ten přístup koridorů, který spolu navrhla komise, rada a parlament, tak eh, samozřejmě musíme se věnovat všem eh, aspektům a ne eh, zabývat se pouze infrastrukturou, ale také digitální stránkou věci, která slouží k vyměňování informací, protože když začneme Eh, konzolidovat náklad, tak celá řada firm musí spolupracovat a optimalizovat svou činnost, eh, což eh, bývá někdy složité, také právně složité, tato spolupráce, takže se musíme věnovat také pravidlům hospodářské soutěže. A také se musíme postarat o to, aby ta intenzita eh, energie, která se vynakládá na eh, dopravu, eh, byla snížena. Ta je dosud velmi vysoká, stejně jako uhlíková stopa. Z hlediska nákladů se také můžeme podívat na náklady na infrastrukturu a na externí náklady. Tak je dobré neházet všechno do jednoho pytle, ale využívat všech dostupných zdrojů. A v tom případě by bylo hloupé nezahrnout také vodní toky. Máme tu tedy eh, Najades 2, což je program na léta 2014 až 2020 a je eh, důležité ho spustit. A z našeho pohledu eh, priority jsou tvrdá infrastruktura, také inteligentní infrastruktura, ale stejně tak i udržitelné služby a inovativní technologie. Tvrdá infrastruktura je naprosto zásadní. Evropský parlament odvedl eh, fantastickou práci pro vnitrozemské vodní toky a zahrnul je do koridorů, eh, což znamená, že, má, eh, že je tu vysoká míra spolufinancování a konečně můžeme něco vykonat. Máme tu celou řadu už vyzrálých projektů a právě ta vysoká míra spoluúčasti je spouštěcím mechanismem pro mnoho vlád, aby se pohnula k nějaké akci. Potom tu máme také politicky obtížnější projekty, a tady myslím, že e, také máte svou roli, abychom překonali e, ten názor, že někdo vyhraje a někdo prohraje, že zkrátka e, přesuneme Eh, ně, nějakou dopravu na vodní toky. Zkrátka vodní doprava je eh, více účelová, mnohoúčelová, což je ten výchozí bod, eh, ze kterého musíme nahlížet na všechny politicky citlivé projekty. Na druhé straně, pokud jde o, tu, o ten digitální aspekt, tak tady potřebujeme právní rámec, abychom mohli také implementovat digitální E, aspekty věci, což je úkol pro komisi. A pokud jde o služby, tak je dobře, že jsou zahrnuty do TNT a do Connecting Europe Facility. A komise tedy má dva legislativní návrhy, které jsou připravené. Není na nich potřeba nic moc měnit. Myslím si, že půjde o velice dobrou práci, pokud se vám to podaří e, protlačit parlamentem ještě do voleb. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Karin. A teď už dám slovo panu Eriku Stakovi, který je tady představitelem eh, AEL, to znamená Aliance pro evropskou logistiku. Ano, děkuji. Děkuji vám, dovolím si hovořit eh, zde ve své mateřtině. Předložil jsem eh, také některé snímky, které vidíte již nyní před sebou a rád bych také hovořil na základě praktických zkušeností a předložit určitá prohlášení, která samozřejmě odpovídají zájmům logistických podniků. Určitým jádrem ve výpovědi je to, že nemůžeme hovořit o vnitrozemské vodní dopravě Eh, samostatně, protože je integrovanou součástí sítě. Musíme se na to dívat jako na systém. Zní to jednoduše, ale zde v organizaci Evropské unie i v našich eh, zemských parlamentech jsme vždy organizováni v jednotlivých sektorech, železniční doprava, říční doprava a podobně. Jedná se ale o systém, do kterého také patří přístavy. A dnes Eh, však se všichni starají pouze o eh, hezké bydlení u přístavu. V Duisburgu máme tři nové přístavy, což je dost eh, ojedinělé a chceme dát také nové perspektivy. Nezbytná je ale také inovace. Eh, vodní doprava může růst jenom díky kontejnerové dopravě. To je skutečně hromadná doprava, eh, jiná vlastně neexistuje. Ale například eh, je možné pouze po železnici dopravovat eh, veliké systémy, veliké konstrukce. Je nutné tedy inovativně se podívat na vodní dopravu a zjistit, zda není možné eh, toto přenést také na vodní cestu je skoro eh, směšné, že propojení mezi Dunajem a Rýnem není v takové kvalitě, aby tato doprava byla skutečně eh, průchozí, aby zde nebyly určité eh, body s nedostatečnou propustností. Evropská komise také nemůže prosadit rozumné řešení a proto jsem já zastáncem toho, aby kontejnerová doprava mohla eh, být přepravována od Severního moře až k Černému moři bez potíží právě na základě inovace. Vnitrozemskou vodní dopravu můžeme eh, nejlépe zlepšit, když bude zapojena do celého řetězce. Proto vnitrozemská vodní doprava musí být partnerem železniční dopravy a nikoliv konkurentem. Čili intermodální koncepce, struktury musí být podporovány, to je velmi důležité. A nejenom jednotlivý uh, jednotlivé typy dopravy musí být podporované. Samozřejmě, že infrastrukturní předpoklady musí být vytvořeny pro určité typy eh, dopravy, ale pro nakládku, pro logistiku eh, je možné se zlepšit pouze budeme-li mít intermodální sítě. Jestli dovolíte, chtěl bych vám takovouto síť eh, ukázat. Na levé straně je eh, schéma pro Duisburg. Máme zde železniční síť eh, využívanou Eh, v celé Evropě, dokonce do Číny, jezdíme z Duisburgu, nikoli tady z Rotterdamu nebo odjinut. Čili tato síť vnitrozemské vodní dopravy, eh, kterou již znáte, ale dvě třetiny dopravy eh, je převáženo po Rýnu a to představuje asi 5 evropské vnitrozemské vodní dopravy. A upozornil jsem na význam a propojení s Dunajem. Chtěl bych eh, uvést několik eh, příkladů toho, jak eh, celá léta pracujeme již u nás. Možná, že jste četli, že Audi má středisko náhradních dílů Audi právě u nás. Je to snad největší středisko celého světa a vypracovali jsme takovou koncepci, abychom to zboží z od subdodavatelů přepravovali k nám a eh, od sud z Duisburgu převáželi eh, tyto části zase do námořních eh, přístavů. Každý den odesíláme jednu kontejnerovou loď a také jsme to udělali pro jiné výrobce. Pro velkého výrobce MAN, eh, kteří eh, vyrábí, který vyrábí velké lodní motory a obrovské konstrukce, eh, jsme také propracovali program, který umožňuje přepravu železnicí do Duisburgu, kde se lecos ještě může propojit, zkompletovat, zlepšit a z Duisburgu potom přepravujeme tyto mm, součástky dále do námořní možných eh, přístravů. Ještě jiný příklad eh, z minulosti, který se nás bude i dlouho nadále eh, týkat, to jsou Eh, ona místa na Rýnu, kde je nízká eh, voda. Eh, právě BASF v Ludwigshafenu nebylo možné vůbec zásobovat. Kontejnery jsme vezli do Duisburgu a potom přes železnici jsme dokázali pracovat pro tohoto výrobce v Ludwigsburgu. Pokud takovéto velké koncepce nemůžeme propracovat, pak je to ohrožení jednotlivých eh, závodů a podniků, čili je nutné postupovat jednotně systémově. Děkuji vám za pozornost. Trošku jsem přetáhl svůj čas, ale těším se i na další diskuzi. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dále je na řadě paní Katrin Obst, která je ředitelkou Evropské federace vnitrozemských přístupů. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych chtěla poděkovat za to, že jste nám umožnili prezentovat naše názory tady, které k balíčku NEADS. Eh, my v podstatě zastupujeme více než 200 eh, vnitrozemských přístavů v zemích v rámci EU i mimo ní. Když se řekne vnitrozemské přístavy, tak především si představíte asi vodu, ale důležité je si říct, že tyto přístavy jsou také multimodální Eh, takové eh, uzle. To znamená, je tam propojení s železniční dopravou a tak dále. Je tady důležité zajistit, aby bylo možné tady plynule navázat z jednoho druhu dopravy na druhé. Také spoleháme na velké množství eh, z připravovaných, připravovaných nákladů zboží A já bych na začátek eh, řekla několik obecných připomínek k NAJADES. My plně podporujeme celkový cíl tohoto balíčku NAJADES, který ehm, v podstatě obsahuje celou řadu opatření, která mohou být pro sektor užitečná. Financování velice důležité. Je důležité to propojit také s horizontem 2020. A to je důležité, ale je také důležité, abychom tedy uh, dostatečně zdůraznili a uznali význam vnitrozemské vodní přepravy. A proto si myslím, že systematická integrace těchto cílů na z 2 do implementace různých politik a finančních nástrojů, které jsou zmíněné v tomto sdělení, budou naprosto klíčovým prvkem. Kromě toho je také důležité zajistit dobrou koordinaci s politikami ostatních generálních ředitelství komise. A tady myslím třeba generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, která v tuto chvíli ho, například projednává příslušné pokyny, státní pokyny, státní podporu a tak dále. Je tady důležité, aby to všechno bylo sladěno s obecnou filozofií politiky v rámci TNT a NAJADES. V rámci těch jednotlivých témat, která jsou zmíněna v rámci balíčku na JADES, bych se chtěla nejdříve zaměřit na infrastrukturu, protože to je pro nás nejdůležitější složkou. Bílé knize o dopravě se Evropská unie stanoví cíl, že 30 silničních nákladní přepravy delší než 300, na vzdálenosti další než 300 km by se mělo tedy přesunout do jiných typů dopravy do roku 2030 a tady právě vnitrozemské vodní přípravy jsou naprosto zásadním prvkem v rámci sítě TNT, protože bez dobře fungujících těchto přístavů nebude fungovat multimodalita. Důležitými otázkami tady jsou například to, jak budujeme tento komponent do těch nových koridorů. Ono je to do jisté míry přesně řečeno a v tom dokumentu, ale potom už je to takové poměrně vágní, takže my bychom chtěli poprosit, abyste se po, konkrétně podívali na to, jakým způsobem je možné vnitrozemské vodní, vnitrozemskou vodní dopravu a přístavy zakomponovat do těchto sítí. Pokud jde o těch devět klíčových koridorů, tak vnitrozemská vodní doprava je důležitá v šesti z nich. A je tady důležité toto přesně naplánovat na základě analýzy stávajících informací, to znamená předchozí projekty TNT, koridory, vnitrostátní plány pro infrastrukturu a tak dále. A integrace těchto přístavů bude poměrno, poměrně velkou výzvou. A to proto, že v podstatě už existují dobré prováděcí plány, ale takové to souhrné plánování v podstatě nemáme pro právě ty přístavy. Vnitrozemské přístavy také někdy nejsou eh, zapojeny do, intro, do těch infrastrukturních plánů na vnitrostátní úrovni, takže jsou tady určité mezery a to může působit problémy v budoucím plánování. Je třeba tady všechny tyto jednotlivé položky zapojit do těch plánů. My jsme tady už začali sbírat informace od našich členů ohledně tedy plánu a projektu na, pro infrastrukturu, které mají. A bude velice důležité, aby koordinátoři těchto koridorů se právě zaměřili na vnitrozemskou vodní dopravu a přístavy a bylo by možná dobré, aby jedna, jeden oddíl těchto plánů se zabýval tím, jak se tedy v rámci toho koridoru zajistí intermodalita je důležité ale nezřatit, ne, nestratit ze zřetele také vnitrozemské přístavy, protože bez nich skutečně nemůže existovat intermodalita. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je integrace této dopravy do obecného logistického řetězce. Tady bych chtěla upozornit na výhody, které, může, které mohou městské přístavy přinést, protože vlastně už ve sdělení o Najades Evropská komise toto také říká. Vnitrozemská vodní doprava může být také využívána pro přepravu například odpadu a zboží, ale je třeba, aby města také začlenila přístavy do městských plánu pro dopravu. A tady bych chtěla poprosit vás, Evropský parlament, aby tento, toto sdělení přeneslo tady zpět ke svým voličům do svých okrsků. Pokud u vás doma existují přístavy, je důležité je za, zakomponovat do obecných dopravních plánů. Pokud jde o říční informační systém, ten také velice napomůže eh, pro propojení eh, s tím obecným dopravním logistickým řetězcem. A jako poslední věc bych chtěla zmínit něco, co je úzce souvisí spíše s tou další sekcí našeho slyšení, ale je to pro nás také důležité, a to je finanční pomoc pro tedy přestavbu lodí a modernizaci lodí. Tady například jde o eh, snížení emisí, snížení hlučnosti a tak dále. Paní Wortmann Kohl to ve své zprávě také zmiňuje, že by bylo skutečně toto velice užitečné pro náš sektor, abychom skutečně mohli ty požadavky splnit. Abych to schrnula tady, naše federace velice vítá balíček na JADS, myslíme si, že by byl, mohl být velice užitečný, ale je třeba, abychom byli opatrní, abychom skutečně tady ehm, tu celou práci a ten potenciál nepokazili. Možná tady, tady, teď budeme uh, mít možnost to celé upřesnit a skutečně to dobře zacílit. Děkuji mnohokrát, říkal pan předseda. Dále máme uh, na programu pana Petra Margiče, který je ředitelem Dunajské komise. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jménem Dunajské komise mi dovolte, abych zde uvítal všechny účastníky Dunajská komise je jednou z nejstarších mezivládních organizací v Evropě. Dunaj je tedy nejmezinárodnějším povodím na světě a napomáhá vel, velmi výrazně k rozvoji vnějších hospodářských vztahů v Evropě. Naše organizace je tedy mezinárodní, mezivládní organizace, kterou ustanovilo eh, tedy eh, která byla ustanovena na Bělehradské konferenci v roce 1948. Naše komise v tuto chvíli má 11 členských států a 7 z nich je členskými státy Evropské unie. Máme také 9 pozorovatelů, z nichž 6 je členských států Evropské unie. Jaké jsou úkoly naší komise? Ty jsou specificky stanoveny v článku 8 té Bělehradské úmluvy. Tady máme definovat plán pro nejdůležitější eh, projekty v rámci povodí. Také máme stanovit jednotný systém pro signály a pilotní služby, také sjednotit pravidla pro dozor na řekách, máme také za úkol koordinovat hydrometeorologické služby, harmonizovat eh, pravidla pro vnitrozemskou plavbu. Máme také poskytovat poradenství, doporučení, poskytovat statistické údaje o plavbě po Dunaji a také zveřejňovat naše výsledky. Technické požadavky jsou velice důležité, ale my také máme na starosti infrastrukturu a jsme velice eh, ochotní a jsme skutečně připraveni spolupracovat s Evropským parlamentem a komisí. Lucemburské prohlášení, které se týkalo Eh, účinné infrastruktury a údržby infrastruktury v rámci Dunaje a jeho splavných přítoků. Eh, to je něco, čím jsme se zabývali v červnu 2012, kdy jsme tady podepsali tuto deklaraci na setkání ministrů, ministrů dopravy. Eh, dále tuto deklaraci také uznává například Srbsko a další země. A tady skutečně jsme se zavázeli k vytvoření společného monitorovacího a vykazovacího mechanismu pro Dunajský region a to také eh, obsahuje spolupráci s Dunajskou komisí. Pokud jde o aktuální požadavky a potřeby našeho regionu, tak ty se také promítají do hlavních principů této deklarace, ale stále ještě nejsou vyřešeny. Programy TNT a CEF by byly velikým příspěvkem k tomu, abychom dosáhli těchto našich cílů stanovené v tom prohlášení. Tady vidíte ten plán našich činností na letošní rok. První z nich je jednání ředitelů dopravních společností v oblasti povodí. Dunaje. Měli bychom od nich získat tady zpětnou vazbu, což je pro nás velice důležité. Také chceme posilovat spolupráci s Evropskou komisí, s generálním ředitelstvím MOVE a jsme připraveni se stát koordinátory, pro, pokud jde o údržbu v rámci povodí Dunaje. Také chceme uzavřít spojenectví s ostatními trhy v rámci ostatních povodí a dále chceme spolupracovat s CCNR, pokud je o dozor nad trhem. Máme také několik nových projektů z CCNR, tedy třeba glosář eh, pro vnitrozemskou dopravu, kde chceme dosáhnout tedy sjednocení terminologie a také eh, se chceme zabývat rekreační plavbou. Společně s Evropskou komisí se snažíme také zorganizovat následné jednání k té lucemburské deklaraci na úrovni ministrů. Plánujeme, že by vlastně mm, se mělo konat toto jednání na konci června společně s, tedy s Dunajskými dny. Od eh, června 2012 se ale v naší oblasti vlastně celkem nic nestalo, pokud jde o zlepšování infrastruktury. Pokud je o najadest, 2, tak Evropská komise tady, ehm, nebo naše komise, pardon, může podpořit ten princip kvalitní vnitrozemské vodní dopravy, také můžeme podpořit jaksi zelenou říční plavbu. A pokud jde o těch sedm let, během kterých budou, bude trvat tento program, tak tady bych se chtěl zmínit také o technických požadavcích. My podporujeme celoevropské standardy, pokud tam budou zohledněny názory všech členů Dunajské komise. Nicméně zároveň Evropský parlament by měl vyjádřit svoji podporu vnitrozemské vodní dopravě a soustředit se především na problémy, které přináší finanční krize v tomto odvětví. Máme, eh, pokud jde o povodí Dunaje, velký problém. Došlo tady k krizi v celé řadě našich členských států a za poslední 20 let jsme vlastně, byla vlastně na Dunaji postavena pouze jediná, vyrobena pouze jediná nová nákladní loď. Za posledních pět ani jedna jediná lodní dopravní společnost nevykázala zisk. A nakonec bych chtěl tady vyslat takový signál, takové sdělení Evropskému parlamentu. My podpoříme celoevropský přístup pro vnitrozemskou platbu a e, chtěl bych to celé uzavřít s tím hlavním eh, sdělením, a sice res non verba, tedy činy, nikoli slova. Je třeba si přestat jenom stěžovat a skutečně je třeba začít konat. Je třeba využívat stávající mechanismy, je třeba zapojit veškeré možné aktéry a zaměřit se na nové směry ve vnitrozemské vodní dopravě. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. A dále má slovo zástupce ETF, pan Dirk Prek, tedy eh, vnitrostátní tajemník eh, této federace. Prosím, máte slovo. Dames en heren, voor eerst wil ik u bedanken dat u mij als vakbonds... Dámy a pánové, pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat za to, že jste mě sem pozvali jakožto zástupce odboru, abych k vám promluvil na toto téma optimální integrace eh, vodní dopravy do dopravního řetězce. Eh, na úvod bych vám chtěl říct o tom, proč odbory mají zájem o toto téma. Nás nezajímají pouze ty sociální aspekty práce, my jakožto odbory se zajímáme i o celou řadu dalších věcí. ETF vidí, že čelíme celou řadu problémů eh, den co den a ty nejsou eh, výsledkem pouze toho, že několik zaměstnanců své volně porušuje pravidla. Jsou tu i eh, vnější faktory, které způsobují, že ta pravidla jsou velice pod tlakem a i e, zaměstnanci, kteří to myslí dobře, se potom ocitají pod tlakem. Já vám dám takový příklad toho, co se děje v Rotterdamu. E, během fáze navrhování e, velkých infrastrukturních logistických projektů, jako je plánování přístavních terminálů, se zainteresované strany, jako jsou e, přístavní úřady, e, lodní dopravci a tak dále, e, ti se příliš nezajímají o dopad toho, jak navrhli ten přístav a jak to ovlivní to zázemí ve vnitrozemí a jak to ovlivní situaci na pracovním trhu. Jaké aspekty jsou tedy důležité, když se navrhují takovéto infrastrukturní projekty? Když si vezmeme e, přístav, tak e, tady je e, důležité mít na paměti velikost přístavu a doků a rychlost toho, jak může přístav fungovat. Největší část eh, nákladu nebo příjmů, které plynou těm přístavům, eh, pochází eh, z poplatků za přepravu, za, za náklad. Všechny příjmy zkrátka plynou z těch lodí z moře, málo plyne z vnitrozemí, čili čím více je lodí, tím lépe se přístavu vede. Jaké je hledisko loďařů? Ty nezajímá logistika na souši, právě tak jako nezajímá přístavy. Jejich přístup je takový, že se snaží, aby všechno co nejrychleji odsýpalo, protože eh, když loď stojí, tak vlastně nevydělává žádné peníze. To potom vydělávají jiní na souši. A co terminály? Terminály eh, na širém moři se eh, zabývají tím, jak mohou rozvíjet své operace a peníze, které eh, generují, pocházejí právě tehdy, když přijede do přístavu loď. A pokud pokud loď, tak se jich snaží zbavit co nejrychleji, což se právě týká těch vnitrozemských lodích, na vnitrozemských tocích. Eh, jaké jsou tedy eh, důsledky eh, toho pří, tohoto příkladu na rotterdamském říčním přístavu? Rotterdam se rozhodl decentralizovat mořské přístavy místo, aby měli jeden styčný bod, kde by se překládalo na vnitrozemskou lodní dopravu. Místo toho je takovýchto překladišť šest, což potom zpomaluje tok zboží takže když, když vám ujede loď na terminálu 1, tak potom i na terminálu 2 a tak dále. A to není problém jenom vnitrozemské vodní dopravy, toto spoždění, ale je to také důsledek té decentralizace terminálu. Lodní dopravci potom nemohou zkrátka eh, náhodně nakládat zboží nebo ho vykládat, ale musí se držet určitého eh, harmonogramu a určitých eh, časů Například, když máme čtyři eh, kontejnery, eh, které musí jít na čtyři různé terminály, eh, tak přístavní úřad potom může zkrátka říct, my nemáme zájem tyto čtyři kontejnery tady nakládat a zkrátka to odmítnou. takže se tím velice zvýší ten čas strávený v přístavech, což samozřejmě zpomalí eh, celý eh, dopravní řetězec. Toto riziko to samozřejmě je. Takže to je otázka eh, jakési suboptimalizace, což je zajímavé i na evropské úrovni. Jsou tu také náklady na životní prostředí a vnitrozemské e, vodní toky budou muset čelit tomuto problému suboptimalizace stále více. A samozřejmě výsledkem potom e, bude to, že e, konkurenceschopnost vnitrozemských vodních toků bude menší než u silniční dopravy. Takže tady jde o suboptimalizaci, o konkurenci se silniční dopravou, o nedostatek zaměstnanců, sociální dumping, nedostatečná bezpečnost, porušování pracovní doby a tak dále, což znamená, že přepravci se budou snažit eh, snižovat náklady eh, tam, kde mohou, což je v oblasti práce. Přístavní úřady i eh, lodní dopravci, i mořské terminály vidí eh, tady ekonomické náklady a dokud to tak bude, tak žádný integrovaný přístup nebude možný. Jsme si dobře vědomi toho, že eh, v Rotterdamu eh, existuje celá řada plánů, které mají tento problém vyřešit, ale aby mohli v praxi fungovat, abychom dosáhli opravdové integrace, tak k tomu stále ještě řešení nemáme vůbec se eh, tu nezmiňuje ten lidský faktor a proto eh, odbory říkají, že kdykoliv vyvíjíte velké eh, infrastrukturní a logistické projekty, tak musíte mít na paměti také lidskou práci. Musíte ve svých studiích na ní pamatovat a musíte se postarat o to, aby byla také zohledněna. A to je potřeba provést co nejnaléhavěji. A Evropská unie to prostřednictvím dotací poměrně podporuje. Děkuji, eh, tím eh, jsme ukončili první panel řečníků. Eh, hlásí se paní Meissner a další, pan Vandalen. Chce ještě někdo hovořit, takže prosím, paní Meissner. Ano, děkuji. Ani jsem nečekala, že budou první. Mám ale několik otázek na všechny řečníky. Děkuji vám za to, že jste přišli mezi nás. Je pro nás velmi zajímavé získat vaši informace. Na paní Šreper mám otázku. Vy jste hovořila o CEF. Eh, my se domníváme, že je dobré mít takovéto podpůrné programy eh, také pro vnitrozemskou vodní dopravu. A řekla jste, že se připravují dobré eh, projekty. Máte tady nějaké favority? mobility. Pana Štarke se chci zeptat. Vaše přednáška se mi líbila, řekl jste, musí to být eh, zaintegrováno do celého systému a potom jste hovořil o těch eh, schobe, schodech eh, a určitém vtipu. Víte, že politicky je to obtížné realizovat a bychom měli logistický řetězec, který je průchozí. E, měla bych na vás otázku. A sice zde v parlamentu e, jsme měli také slyšení o tavení ledovců a změnách e, také výše vnitrozemských toků. Slyšel jste o tom něco? Je možné na to reagovat? Paní Ob se chci zeptat. Vy jste řekla, že si přejete, aby eh, vnitrozemské přístavy byly lépe zaintegrovány do eh, městských eh, plánů mobility. Máte k tomu nějaký příklad toho, co funguje dobře? Možná, že právě v Duisburgu to funguje dobře, také protože to je vnitrozemský přístav, který nabízí také mnohé pracovní příležitosti. Pana Margiče se chci zeptat. Vy jste řekl, že bychom měli mít mít jednotnou terminologii ve vodní dopravě. Souhlasím, bylo by to pak anglicky? To je taková kacířská otázka. My se vždy hádáme o tom, zda neexistuje jeden společný jazyk, který bychom měli podporovat. Pana Breka se chci zeptat. Eh, u Naját 1 jsme hovořili také o zlepšení atraktivity eh, příslušných eh, profesí. Lodní doprava je perspektivní a co musíme udělat pro to, abychom posílili zájem o tyto profese? Děkuji vám. Petr? Dank u wel, voorzitter. Uh, fijn dat we vandaag deze hoorzitting kunnen hebben. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já jsem velice rád, že toto slyšení se koná protože eh, to máme od komise několik návrhů, které si zaslouží diskuzi, ale vnitrozemské vodní toky nejsou pouze nějaké dva legislativní návrhy. Když se podíváte na tu problematiku, tak je to jasné. My musíme diskutovat o vnitrozemské vodní dopravě Eh, mnohem eh, častěji. Je to takové, takový chudý příbuzný ostatních eh, dopravních prostředků, takže jsem rád, že se toto slyšení koná. Pan Margič a paní Dešepr tady hovořila o infrastruktuře. Paní Meissner ve své otázce se toho také dotkla. Eh, slycháme tady o úžasné historky o tom, eh, jak, jsou, jak je infrastruktura úžasná, nicméně v Evropě existuje celá řada eh, úzkých míst. Takže já se ptám, už jste hovořili s novou vládou paní Merkelové o těchto problémech, protože současná situace zkrátka není dále možná a musí se nějak řešit. Je tu celá řada oblastí, se kterými je potřeba se vypořádat, aby aby eh, vodní přehrady umožňovaly dostatečnou výši eh, hladin více než 300 dnů ročně. Nebo eh, myslíte si, že paní Merklová to nechá, jak to je a neudělá nic? To je zásadní otázka, jestli se chceme bavit o tomto problému. Druhý bod, který se toho týká, je ten, že ten sektor není příliš mobilní já jsem eh, také koordinátor pro transportní eh, koridory a eh, já bych byl rád, kdyby se nějak koordinovali a slučovali eh, síly všech, aby každý věděl, co je potřeba dělat, například eh, v případě Straubingu. Eh, já si myslím, že jsme příliš skromní ve svém přístupu. Mohli bychom se posunout k lepším iniciativám a hovořit o infrastruktuře, ale zatím tu nemáme žádnou slušnou verzi, která by vyřešila všechny problémy. Pane Štáke, vy jste říkal, že inovace je nutná. Ano, na tom se všichni shodneme. To je e, celoevropský cíl, s tím by souhlasil každý, ale e, ne každá inovace Samozřejmě jsou tu jednotlivci, kteří jsou svým způsobem inovativní, ale eh, já tu nevidím nikde žádné uskupení loďařů, které by eh, spolupracovalo například s výrobci eh, nebo s železnicí, nějakou takovou tu tripartitu nebo společný podnik. Nic takového v Evropě není. Takže existuje nějaký takový způsob inovace, který byste přivítal? A nakonec jste říkal, že chcete podporovat intermodální koncepty. Ale co ten sektor sám dělá? Je naprosto v pořádku říkat, že sektor potřebuje podporu, tady hovoříme o penězích, ale co ten sektor sám proto dělá? aby se postaral o to, že intermodální koncepty osvědčují svou hodnotu. Pan Kühn? Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat expertům a také těm, kteří eh, zorganizovali toto slyšení. Já myslím, velmi důležité takovéto akce uspořádat, pokud chceme, aby vnitrozemská vodní doprava v Evropě a také přístavy byly důležitější a hrály důležitější roli. Eh, tunokilometry eh, jsou vždy spojeny se nízkým vysokými energetickými náklady. Eh, to, o tom se hovoří velmi často, ale potom, když se jde do detailu, tak všichni váhají a hovoří o přírodních standardech, o řekách, eh, které jsou velmi dobře splavné. Eh, Rýn ale u nás se hovoří pouze o kanálu mezi Rýnem a Mainem. Dopravní hodnota vodní cesty vždy souvisí s tím, jak jaký tam je eh, bod s nedostatečnou propustností eh, a to se nějak nezlepšuje. Takže jaké aktivity chceme zahájit? Na JADES to je určitý celkový systém. Máme tam mnoho projektů, tady logistika, tady eh, propojení, to je všechno skvělé. Ale měli bychom své síly soustředit na jeden projekt a říci, tady musíme něco udělat. To chci podpořit, eh, když už se někdo ptal na to, co dělá nová spolková vláda. My máme spolkový plán pro rozvoj vodní dopravy Máme tam také právě posílení eh, té vodní cesty eh, Rýn, Main přes Filshofen. Eh, víme ale, jaké je postavení a zájem té lokální vlády. Víme však, že říční přístavy musí být certifikovány, musí získat svůj význam a uhlí již z Evropy nemůžete dostat, ale když podél těch eh, vodních cest začnete stavět byty, tak je se vším konec. Pak eh, je však nezbytné eh, se rozhodnout, že chceme tuto infrastrukturu, tuto kapacitu vodních cest zlepšit a zablokovat tedy jiné projekty to je jediná cesta, která nám umožní zlepšit jejich kapacitu. Dominik. Prosím, Dominiku. Pan Rike, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat účastníkům a také organizátorům tohoto slyšení na téma, které je velmi zajímavé. Nejdříve bych chtěl vyjádřit své překvapení. Za prvé slyším, že zde jsou jsou eh, určité obavy s navýšením eh, hluku z eh, nitrozemské dopravy. A chtěl bych k tomu říci, že je zde jedna důležitá věc alespoň pro mě a která možná nebyla dostatečně vyjádřena dalšími subjekty. A to je otázka standardizace jak plavidel, tak i kontejnerů a jiných přepravních bloků. Hovoří se o intermodálnosti mezi železnicí a silnicí, ale málo o eh, multimodálnosti také s vnitrozemskou dopravou. Chtěl bych tedy vědět, jaké optimální řešení máte co do tonáže plavidel, co do typu kontejnerů a myslím si, že zde je několik možností. Za druhé jsem byl také překvapen o těmi informacemi o Rotterdamu. E, víme, že tam je problém s prostorem, především na souši, a že by mohly právě oblasti vykládky nákládky být eh, roztřeštěny, roztříštěny. Eh, a to mě trošku diví. Víme samozřejmě, že to je problém eh, to, té oblasti, té zóny kolem přístavu samotného. Jsou zde určité návrhy, které které by mohly eh, být eh, realizovány a podporovány třeba komisí? Eh, není možné něco připravit dlouhodobě? A ještě otázka všem účastníkům. A sice velmi často slýchám a podporuji také tuto kritiku ohledně eh, integrace vodních eh, cest eh, do koridorů, tedy jejich nedostatečného zapojení, tak eh, se o tom hovořilo také na radě a jsou, je šest koridorů vnitrozemské dopravy, které byly zapojeny do těch celkových koridorů. Ale ehm, chceme-li konzistentní evropskou eh, vnitrozemskou dopravu a zde víme o propojení mezi Dunajem a jinými eh, řekami, ale zde jsem neslyšel nic o propojení mezi Ram Esko a nebo eh, také mezi a Dunaje. Vždyť ten říční systém umožňující vnitrozemskou eh, navigaci eh, musí být eh, průchozí. Všude máme nějaké mm, překážky nedostatečné propustnosti. A vím, že komise Dunajská se zabývá Dunajem a jistě spolupracuje také s ústřední komisi pro Rýn, eh, ale zde o tom slycháme velmi málo. A proto se chci zeptat, kdy vznikne instance, která by se zabývala celkově nitrozemskou vodní dopravou v Evropě. Neměli bychom se zabývat pouze eh, těmi jednotlivými malými kousky. Eh, samozřejmě, že se diskutuje o jednotlivých profesích a jiných potížích, ale já hovořím o infrastrukturách, eh, které by propojovaly jednotlivé kousky. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să paní Tykau. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat eh, organizátorům tohoto slyšení a chtěla bych poděkovat eh, komisi za nový návrh, který nám byl předložen. Na JADS 2 je velmi významný návrh pro evropskou dopravu a v tomto smyslu bych chtěla vyjádřit svůj souhlas s tím, co říkal právě teď Dominik. Je skutečně škoda, že v Evropě nemáme jednu společnou eh, infrastrukturu pro vnitrozemskou do, vodní dopravu. Eh, takovou strategii, která by zahrnula nejenom vodní dopravu, rozvoj vnitrozemských přístavů, ale také se zabýval otázkami ekologickými, regionálními, zemi a ekonomickým rozvojem i sociálním rozvojem daných regionů. Co se týče Dunaje, samozřejmě, že já jsem se narodila ve městě, které je na břehu Dunaje a proto mám veliký zájem o další rozvoj dopravy na Dunaji. Mám však na mysli integrovanou dopravu, tedy propojení Dunaje s ostatními řekami v Evropě. To je aspekt, který nesmíme eh, zapomenout, ale vím také, že existují hlasy proti takovémuto propojení. Hovoří se také o tom, že eh, pro společnosti vodní dopravy by to umožnilo eh, dosáhnout nižších cest a podobně, ale jsou zde také eh, určité obavy v tomto smyslu, ale my potřebujeme integrovaný trh eh, pro propojení s Dunajem a Černým mořem. Ohledně rozvoje eh, eh, vodních cest, v Rumunsku v posledních 20 letech bohužel investice byly velmi nízké. Velmi nízké do rozvoje přístavů, a vodních cest. Právě proto také propojení s Evropou eh, musí být zlepšeno. Jaké podmínky však platí pro možnosti financování. Modernizaci eh, loďstev. Mnozí loďaři eh, hovoří o tom, že podmínky pro získávání eh, investic jsou velmi těžké, že je to velmi byrokratické a proto mnozí loďaři nechtějí vůbec žádat o příslušné fondy. Já se domnívám, že my jako legislativci bychom měli udělat vše proto, aby přístup k eh, finančním prostředkům projektu Najades bylo usnad, byl usnadněn. Musíme eh, proto vést diskuzi mezi komisí a příslušnými subjekty, eh, které budou realizovat tento program JADES 2, tak, aby získávání fondů bylo jednodušší. Nechceme, aby vznikly podobné potíže jako v projektu Marco Polo, kde rozpočet bohužel nebyl využit, protože podmínky pro získávání těchto prostředků byly eh, velmi eh, přísné a tento projekt nebyl dostatečně propracován. Děkuji mnohokrát za sebe. Bych chtěl nejdříve ze všeho říci, že nevím tady, jestli jste si toho všimli, ale během Vánocí během Vánoc tady byl na eh, Discovery Channel úžasný program ve Spojeném království Divoký Dunaj a pokud jste neměli možnost se na ten program, na ten pořad podívat, tak se podívejte, protože určitě bylo to naprosto fantastické, sledovalo to tok Dunaje vlastně přes Německo až k Černému, eh, Černému moři, to bylo to vlastně celý tok a bylo to naprosto úžasné, ale to tady jenom na okraj. Já jsem se na to díval proto, že jsme se všichni tak nějak v tomto výboru zamilovali do Dunaje. Myslím, že je to především kvůli Silvii, ale je to taková naše adoptovaná řeka Petře, takže samozřejmě respektujeme i Rýn, ale právě Dunaj je naším oblíbencem, pokud jde o řeky. Já myslím, že je důležité, a tady se vlastně vracím k něčemu, co říkal Petr van Dalen a co vlastně říkal i Dominik Rike a vlastně to zmínili i všichni ostatní. A sice, že v podstatě v rámci dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a té komunity je nedostatečná spolupráce, nedostatečná propojenost nejenom mezi jednotlivými těmi podniky, ale také nedostatečná propojenost mezi jednotlivými druhy dopravy. Vlastně se nedíváme na tu infrastrukturu jako na celek a myslím si, že je důležité a dobré, že se díváme na vnitrozemskou vodní dopravu jako na součást toho celkového řetězce, dopravního řetězce. A je tady důležité tady dát jistou prioritu tomuto typu dopravy. Ale ono je to vlastně širší. Jde tady o celkovou infrastrukturu, jde o to, jestli máme dostatečné vodní nádrže, které mohou doplnit hladiny a tak dále. Asi víte, že Spojené království nemá nijak zvlášť rozvinuté vnitrozemské vodní cesty. Máme v podstatě úzké kanály, které jsou spíše turistické, ale má, máme jeden manchesterský tedy kanál, který je i komerční a vlastně prochází i mým územím, abych tak řekl. A teď vlastně chceme do Manchesteru přivést tímto kanálem více dopravy z Irska. To je právě ten otevřený cíl, je to úžasné, to říkal i Petr. Ale velice, eh, bohužel musím říci, že velice často takové to jasné cíle lidé neplní. A ono se to možná zdá jako dobrý cíl, že tady chceme rozvinout tento kanál, ale ve Warringtonu tam máme dva mosty, A tyto dva mosty vlastně jsou přes ty dva hlavní směry dopravní do Manchesteru. A v podstatě jde o to, že tam je naprostý dopravní chaos, protože nikoho nenapadlo, že když tímto kanálem pustíme větší objem dopravy, tak potřebujeme zajistit, aby taky infrastruktura byla schopná také pojmout ten větší objem dopravy. Takže to je jenom takový praktický příklad toho, že vlastně nemáme dostatečně propojené ani myšlení v rámci dopravního odvětví. A je tady jedna otázka, kterou mám na Petra, protože Dunaj je právě ta naše oblíbená řeka. Vy jste o tom hovořil sám. Jde o splavnost. Dunaje a všechna ta témata, která s tím souvisejí, protože Dunaj protéká i srbskem například. A je tady jedna věc, která mě zaujala ve vaší prezentaci. Vy souhlasíte s Najadesem, ale potom tam byla taková jedna větička, a to mě připomnělo vlastně ten železniční balíček, kdy vy jste říkali, pokud tedy s tím budou souhlasit všechny naše členské státy. A hned mi tady začal zvonit takový ten poplašný zvoneček v mé hlavě, protože aby s tím souhlasily všechny členské státy, to není vůbec jednoduché, ale to vy samozřejmě víte. A konkrétně je to ještě obtížnější, když jsou zúčastněné i neevropské země, což je právě váš příklad. Takže jak si stojíme, pokud jde o splavnost Dunaje, protože Dunaj vlastně máme takový rozkouskovaný, je tam splavný úsek, nesplavný, splavný, nesplavný a možná splavný úsek. Takže by bylo určitě dobré mít integrovaný systém, který se všichni samozřejmě přejeme. Samozřejmě vím, že jde vždycky o peníze. Peněz není nikdy dost, pokud je o dopravu. Ono, upřímně řečeno, peněz máme dost, jenom ty peníze obvykle bývají ve špatných rukou. Ale nikdy není dostatek, dostatek tedy finančních zdrojů Proto, abychom tady jaksi nasměrovali do toho, aby vnitrozemské vodní cesty se staly prioritou. Myslím, že tady není nikdo takový, kdo by nesouhlasil s prohlášením, že je třeba dát větší prioritu vnitrozemské vodní dopravě. Ale já říkám, ano, je to důležité, ale je třeba to propojit se všemi ostatními typy dopravy. To říkal vlastně správně Dominik, je třeba to propojit s ostatními řekami, s Rýnem, a tak dále, je třeba prostě mít komplexní síť vnitrozemské vodní dopravy. Tak, to je tedy vše z mé strany jako předsedy. Já vám teď všem dám tři minuty k dispozici všem řečníkům, aby mohli zareagovat. Pokud byste mohli dodržet tři minuty, bylo by to výborné. Začnu Karin, potom bude na řadě Erik, Katrin a tak dále. Takže Karin, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Samozřejmě velice souhlasím s tím, že je třeba mít komplexní systém a my v tuto chvíli, chvíli máme velice ko- konkrétní, přesný plán. A proto tady chci říct si paní Meissner, že nechceme hovořit o oblíbených projektech, protože tím pádem bychom jaksi zase rozkouskovali ten komplexní projekt. Když se podíváte na to, co se plánuje, tak vidíte, že některé projekty jsou velice už zralé vlastně a máme tam tady opravdu komplexní pro, komplexní pro, přístup, kde tady všechno je integrováno, máme tam všechny ty jednotlivé prvky, aby to spolu ladilo. A, a tam je jasné, že v takových projektech nepotřebujeme vaši pomoc, protože máme výzvy k předkládání projektu a ty projekty tímto způsobem přicházejí. Ale potom tady máme také velice prioritní projekty, třeba ten Straubing, ale také je to třeba ten Lavský projekt. Ale v takovýchto velice prioritních projektech už nám to všechno do sebe až tak ne, nezapadá, protože je, jsou, je tam celá řada politických otázek. A také tam jde o to, že ty jednotlivé zprávy, místní samozprávy, jak si se zaměřují na jednotlivé typy dopravy. Protože tady máme třeba nějakou kapitolu rozpočtu, která je na silniční dopravu, některá jiná zase na železniční a tak dále. Je to všechno rozkouskované. A v takových případech právě vy, jako europoslanci, kteří jste, kteří máte místní kořeny ve vašich domovských městech, ale také máte ty evropské kořeny, tak tady můžete hrát velice důležitou úlohu. Můžete eh, se zasadit o to, aby se přemostily tyto, tyto mezery mezi jednotlivými typy dopravy. Protože, jak říkal už Erich, obvykle se zabýváme jednotlivými, jednotlivými typy dopravy zvlášť i komise do jisté míry a samozřejmě i místní samozpráva a vnitrostátní úroveň má tyto obrovské bariéry, protože všichni myslíme a naše myšlení se zaměřuje na oddělené jednotlivé druhy dopravy. A to je problém. Hovoříme o logistickém řetězci. Ten je třeba integrovat. Je tady třeba změnit naše myšlení, je třeba, abychom jednotlivé tyto kousky sjednotili. Ono je naprosto jasné, co je třeba udělat, ale jde o to, abychom měli soudržnou, kvalitní síť a abychom byli schopni také v praxi realizovat. Když se podíváme na plánování, tak tam je také důležité, aby byly také zohledněny místní zájmy, protože velice často vidíme to, že někdy by třeba bylo možné rozšířit přístav, bylo by možné třeba přijmout nebo přijmout tam větší počet třeba kamionů, ale dojde někdy na to, že je tam konflikt třeba s jinými oblastmi v rámci plánování, třeba eh, s tím aspektem, který je zaměřený na reality a tak dále. Třeba v Paříži, na Séně, tam je velká eh, část těch pozemků, té oblasti, která spadá pod UNESCO, ale není to ve skutečnosti žádný problém pro vodní dopravu. Třeba v Belgii se také zaměřují na plánování, územní plánování a na to, aby to dobře sladili s nákladní dopravou. Existují partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a tady právě na, roste objem nákladní dopravy po vodních cestách. A já si myslím, že skutečně pokud budeme více spolu hovořit právě o tomto tématu, tak se nám to povede eh, realizovat i v těch jednotlivých plánech. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Erich? Já jsem velmi rád, že jste řekla, že propojení do řetězce je rozhodujícím pojmem. Eh, ne, Musíme propojit nejenom eh, vodní dopravní cesty, ale také jednotlivé subjekty, které využívají tyto vodní cesty. Mnohé jsme popsali a myslím, že bychom měli dojít ke konkrétním eh, výsledkům. Hovořilo se o Štroubingu a jiných eh, problémových místech. Nemůžeme však čekat, že komise zde něco začne. Musí se tím zabývat eh, příslušný eh, průmysl nákladní dopravy. Ti to musí chtějít, eh, musí chtějít využít této výhodné dopravní metody. Omezené finanční prostředky máme všude v Evropě, v Německu, takže musíme vždy stanovit Eh, nějaké priority. Hovořilo se o mozele a když eh, bych eh, vysvětlit, kolik jezů je nutné postavit na mozele, abychom tam měli trošku více kontejnerové dopravy, tak uvidíme, že se to nedá udělat, protože ty finanční prostředky by pak scházely jinde, kde by mohly dosáhnout lepších výsledků. Čili pouze koncentrovaná akce podle transparentních podmínek umožní stanovit priority. Co děláme my? My děláme mnohé. Před 15 lety jsem založil regionální železniční dopravu. Nevydělává žádné peníze, protože eh, je to eh, železniční doprava v 50 kilometrových vzdálenostech Eh, dováží eh, zboží eh, z jednotlivých podniků a je to však zboží, které zůstává na kolejích. Po celé Evropě 200 tisíc kamionů bylo transferováno díky této železniční dopravě na koleje a také jsme to propojili s vodními cestami. Duisburg uskutečnil 3 miliony eh, kontejnerů eh, v překládce. Eh, byli bychom mnohem větší než Marseille, kde bychom se srovnávali mezinárodně. Ale nejedná se jenom o kontejnerovou dopodu, ale také o swapové jednotky, které je možné před mm, přepravovat pouze po železnici. Čili před mnoha a mnoha lety jsme již eh, se snažili eh, zde používat mobilní jednotky, které by byly také eh, kladeny na sebe, ale to zase vyžaduje jiné mosty a to vyžaduje celoevropské aktivity. No, tání ledovců. To se jistě nezlepší a e, pohyb e, vodních hladin na Rýnu jistě se nebude zlepšovat. Loni jsme měli štěstí, ale je nutné počítat s tím, že na této nejdůležitější vodní cestě budeme mít problémy. Hovořil se o Ludwigshafenu, což je skvělý příklad toho, jak e, je nezbytné vytvořit propojené struktury. Když takovýto velký její překládce jeden měsíc nemůže eh, odesílat své zboží přes eh, říční dopravu, pak eh, to již nebude intermodální systém. Můžeme o tom diskutovat dlouho, ale prostě ta doprava je přenesena na silnici nebo jinam. Takže musíme vždy přemýšlet ve strukturách. V Disburku máme 200 milionů Eh, euro, které jsme investovali do intermodálních infrastruktur a proto jsme také narostli o 16 loni, eh, i když námořní přístavy mají mínus v této dopravě. Děkuji. Katrin? Eh, děkuji, pane Rikete, za tu příležitost objasnit ten bod týkající se modernizace v pracovním dokumentu o zeleném aspektu lodí komise píše, že lodní doprava si vede velice dobře v oblasti emisí CO2, ale eh, je tu ještě eh, potenciál tu situaci v sektoru zlepšit, eh, pokud jde o další znečišťující látky, zejména jako jsou oxidy dusíku. Takže tady jsou možnosti modernizovat motory, aby vypouštěly méně znečišťujících látek. A analogicky s železničním sektorem eh, je tu eh, možnost eh, modernizovat v oblasti například hluku a bylo by velice dobré, aby stejně tak to financování na modernizaci v této oblasti bylo dostupné pro lodní dopravu. Pokud je o otázku eh, paní Meissner eh, na městské přístavy, tak nemusíme pro dobrý příklad chodit daleko, zůstaňme v Bruselu. Tady, máte, eh, tady máme bruselský přístav, kde je možné například, když máme nějaké staveniště, kde se bourá stará stavba, tak vzniká mnoho eh, sutin, což jsou potom stovky kontejnerů sutin, které se vozí nákladáky mimo město. A když to uděláte eh, lodí, tak velice eh, rychle snížíte Eh, tu, ten počet nákladáků, které potřebujete. Potom jsou příklady z Paříže nebo z Utrechtu, eh, kde se například eh, vozí potraviny do supermarketů po lodi. A jsou to zboží, které jsou poměrně těžké, jako jsou nápoje například. Děkuji. Ano, nebo alkohol do restaurací, to je Velice dobrá zpráva. Petar, prosím o odpověď. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, první otázku položila eh, paní Meissner, jaký jazyk má být oficiálním jazykem pro navigaci. Jsou to tři oficiální jazyky Rýnské komise, francouzština, nizozemština, němčina a oficiální jazyky Dunajské komise, což je e, francouzština, němčina a ruština a nezapomínejme také na angličtinu. A to nejen proto, e, že to máme pana předsedu, ale také proto, že je to velice používaný jazyk na vnitrozemské lodní dopravě. A e, další otázku položil Peter van Dalen ohledně, té, ohledně toho úseku u Straubingu. My nemáme žádný přímý kontakt se spolkovou vládou paní Merkelové, ale soustředujeme se spíše na střední a dolní tok Dunaje. Už jsme o tom diskutovali s kolegy z komise, z generálního ředitelství MOVE a je jejich úkolem, aby diskutovali s německou vládou a ten úsek filshofen straubing není e, jediným úzkým místem na Dunaji. E, takových míst je jenom v Maďarsku přes 50. Potom ten hraniční úsek mezi Rumunskem a Bulharskem je e, také úzkým místem. Také eh, k tomu, co říkala paní Tykau k modernizaci flotily. Eh, podle mého názoru eh, tady hlavní role patří Evropskému parlamentu a komisi, protože, jak jsem říkal, tak za posledních pět let žádná přepravní společnost na Dunaji nevydělává a už 20 let nevznikla žádná loď, kromě jedné na Dunaji. My tady hovoříme o ekologii, o investicích, ale jak má společnost investovat do Eh, životního prostředí, když bojuje o přežití. To je naprosto nemožné. Víte, že platy jsou čím dál nižší, eh, možná s výjimkou tankerů, ale pokud jde o nákladní lodě, tak tam nikdo nemůže investovat peníze, když je nemá. A eh, potom otázka našeho pana předsedy Briana ten řekl, že e, Dunaj není splavný. To není pravda. Dunaj je splavný, já to vysvětlím, vydržte chvilku. E, já jsem e, pracoval na osobní lodi, která jezdila z Rotterdamu do Černého moře. A my tomu říkáme velké evropské dobrodružství a to ne kvůli Rýnu, ale kvůli Dunaji. Dunaj je splavný Eh, po celý rok, ale z komerčního hlediska to nestačí. Například eh, letos na společném rumunsko-bulharském úseku u bulharského města Silistria jsme měli hloubku 1,1 metru. Víte, co to je? To tam dosáhne na zem i malé dítě. Ta řeka se dá přebrodit. A to je nejhlubší místo v celém tom úseku. To jsou ty problémy. Eh, my nemůžeme stavět dům od střechy, musíme ho stavět od základu. A e, základem pro Dunaj je infrastruktura. Musíme zapracovat na infrastruktuře, ale v současné době tu není politická vůle v některých našich členských e, státech. Děkuji, Dirk. Bez mikrofonu. Já bych nejprve odpověděl na otázku eh, paní Meissner, eh, jak přilákat více lidí do sektoru vnitrozemské říční dopravy. Eh, samozřejmě tady je otázka kvalifikace, certifikátů a harmonizace na evropské úrovni, což by vneslo jasnost do situace. Pokud jde o platy, tak ty jsou velice nízké v tomto sektoru což má také vliv na ziskovost sektoru. Na to má vliv ziskovost sektoru, protože jestli sektor není ziskový, tak nemůžou být vysoké platy. Čím dál více eh, lidí z Asie nebo z Filipín eh, pracuje na evropských vodních tocích a zkrátka pokud se to mladým Evropanům nevyplatí, tak do toho sektoru nepůjdou. Což eh, je samozřejmě problém, protože možná Někdo má zájem pracovat v tomto sektoru, dělat kapitána na lodi, ale banka mu nedá půjčku, protože řekne, že jde o velice riskantní podnik. Takže je to dobré povolání pro lidi, kteří mají rádi dobrodružství, ale po deseti letech eh, musí přestat, protože zkrátka eh, dál už to nejde. A to jsou eh, přesně ty problémy, kterým čelíme, že zkrátka tu není možná celoživotní kariéra. Nastávají potom situace, kdy více než 50% eh, kapitánů na evropských řekách eh, je starší 55 let, takže za 10 let tady budeme mít problém. K otázce pana Kuna, co dělá sektor sám pro sebe? 57% sektoru tvoří spíše eh, rodinné eh, podniky, takže sektor je velice roztříštěný. Takže otázka, co dělá sektor jako takový, je eh, velice těžká vnitrozemské vodní toky nemohou mít žádný vliv na nákladové plány, nákladové aktivity. To rozhodují velcí přepravci. Takže tu máme otázku optimalizace celého řetězce, ale ti lidé, kteří řídí žádný vliv na toky eh, nákladu, pokud nemáte vliv na, eh, na ten náklad, tak potom jste závislí na třetích stranách. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli eh, první panel, podle mě byl velice zajímavý. Také si myslím, že je velice důležitý turistický aspekt. E, neustále e, tu máme e, určité skupiny turistů, kteří si půjčují malé loďky a hrají si na vikingy a tak dále. Takže možná, že i, i ta pasažerská strana stojí za vklad nějakých zdrojů aby mohla být řeka využívána i pro, i pro další způsoby dopravy. Nicméně děkuji vám všechny, děkuji vám všem za příspěvky a posuňme se nyní dále k druhé části slyšení. Tady máme čtyři eh, panelisty, takže děkuji expertům, kteří promluvili dosud. Okay. Come on guys, then I can get back on time. Takže musíme začít, protože máme časový sklus. Mr. Silito's here. We've always got to look. Pan Silito je tady. Takže tato část má název směrem k moderní vnitrozemské flotile. Začne pan Hans van der Werf, poté paní Hacksteiner, která už jde, pan Silitou a pan van der Felde. Takže začneme panem van der Werfem, který je generálním tajemníkem Ústřední komise pro eh, rýnskou plavbu. Eh, já bych také chtěl říct, že my máme Rýn eh, úplně stejně rádi jako Dunaj. Pane van der Werfe, máte slovo na 6 minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě rád, že jste mě eh, sem pozvali. My jsme eh, už pravidelným hostem vašeho výboru a vy jste byl několikrát také naším hostem eh, ve Štrasburku. Při své prezentaci bych vám rád řekl něco o samotné CCNR, protože tato komise má hrát klíčovou roli při provádění programu NAJADES. CCNR jakožto spolupráce rýnských států byla založena v roce 1815 a byla potom, byl zaveden v roce 1868 eh, režim eh, volné plavby a prosperity po Rýnu a eh, komise soustředila své aktivity na rámcové podmínky, neboli řečeno moderními termíny, na rovné hřiště pro plavbu na této vodní tepně. Jak už bylo řečeno, tak pokud jde o důležitost vnitrozemské plavby v Evropě, dalo by se říct, že asi 60 až 70 procent celkové přepravy eh, na, v Evropě se odehrává na Rýně. Máme pět členských států, Belgii, Nizozemsko, Německo, Francii a Švýcarsko a jsme velice rádi, že můžeme potvrdit, že velice úzce, otevřeně a účinně spolupracujeme s Evropskou unii prostřednictvím Evropské komise. My už celou řadu se soustředujeme eh, nejen na Rýn jakožto jedinou řeku, a e, moje organizace má tedy e, odpovědnost za e, svým způsobem celý vnitrozemský říční systém v Evropě. My jsme nedávno představili tu vizi do roku 2018, která nám umožní sladit naše aktivity a naše zacílení na udržitelný rozvoj tohoto dopravního prostředku Eh, samozřejmě plně v koordinaci s iniciativou Najades. Eh, my se tady teď máme bavit o eh, lodní flotile a proto musím zdůraznit, že kromě toho, že jde o nástroj pro vodní dopravu, tak také jsou lodě určitou slabinou právě proto, že máme velice pomalé tempo obnovy flotily. Tady vidíme čísla eh, pro pevný náklad, tekutý náklad eh, a tak dále. Tady vidíme, že polovina eh, flotily je z, mladší než z roku 2000, ale Potom eh, tu máme také výletní lodě, jejich eh, tempo je v podstatě zanedbatelné. Takže jsou tu velice pomalé cykly pro integraci nových technologií což nás přivádí eh, do obtíží a abychom udrželi krok s politickými výzvami a zejména s potřebou eh, udržovat eh, profil vnitrozemské vodní dopravy eh, jakožto ekologicky, příznivý, ekologicky příznivého dopravního prostředku. Tady vidíme vývoj flotily v čase, vidíme tu sektor pevných nákladů a tekutých nákladů a tady je vidět další potíž. Máme tu Eh, nadměrné, máme tu nedostatek kapacity kvůli eh, novým budovám, což oslabuje konkurenceschopnost sektoru. Tady vidíme rozdělení eh, nákladu. Kontejnery tvoří pouze asi 10 celkového objemu, dvě třetiny tvoří pevné náklady a asi jednu čtvrtinu tvoří tekuté náklady. A pokud si vezmeme eh, míru růstu eh, v sektoru eh, tekutých nákladů, tak vidíme tady tu perspektivu, před kterou stojí stavba nových tankerů. Teď se dostávám k programu Najades a k jeho provádění. My se musíme soustředit na ekologickou kvalitu vnitrozemské lodní dopravy. a to zejména v podobě standardizace e, nových technologií. Tady je potřeba nastavit rámcové podmínky, které by nám umožnily e, lépe a rychle integrovat nové technologie. E, za druhé musíme nastavit přísnější emisní limity, které by samozřejmě měly zohledňovat kapacitu flotily a celého sektoru a jeho schopnost se přizpůsobit příslušným opatřením a také schopnost investovat vzhledem k jeho obtížné finanční situaci. A za třetí potřebujeme více než jen přizpůsobení lodí eh, pro globální infrastrukturu, je zapotřebí eh, širší struktura eh, pro eh, vnitřní dopravu a tím pádem také silnější koordinace. To by mělo být naším zaměřením. Stejně tak také financování z, ze zdrojů Evropské unie. Za druhé, kvalita řízení. Jenom ještě několik slov, pane předsedo. Nejprve eh, pokud jde o úzkou spolupráci mezi CCNR a eh, DG Move v oblasti technických požadavků a eh, profesních požadavků na posádku a dozor nad trhem, tak bohužel ty slajdy se nedají příliš číst, za to se omlouvám, ale Máme tu novou strukturu řízení, která je založena na zkušenostech z posledních deseti let, kdy jsme získali tedy celou řadu zkušeností a prokázali jsme schopnost sjednocovat všechny zainteresované strany eh, a stejně tak i členské státy. A tato nová struktura by měla umožnit racionalizovat naše eh, aktivity a vytvořit platformu a základ pro rychlejší integraci nových technologií. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že by možná bylo dobré eh, na podzim, až pojedeme do Štrasburku, přizvat nový výbor pro dopravu do Rýnské komise, aby prostě měli představu, jak to chodí, ale to je jenom takový nápad. Takže paní Terezia Hackstein, generální tajemnice EBU, to není tady ta eh, soutěž na Eurovision, ale je to tady Evropská konfederace pro nákladní dopravu po vnitrozemských vodních cestách. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Děkuji, protože tento, tato záležitost je pro náš sektor velice důležitá. Dovolte, abych stručně představila naši unii. Je to Evropská síť vnitrostátních asociací, tedy vlastníků eh, nákladních plavidel, a to tedy včetně, pane předsedo, eh, těch, které jak si fungují na Dunaji. Několik klíčových faktů a čísel, která se týkají vnitrozemské vodní přepravy. V Evropě přepravujeme asi 130 miliard tun na kilometr, to znamená to asi 6% podíl na celkovém náklad, celkové nákladní dopravě v Evropské, v Evropské unii, ale v jednotlivých členských státech, které mají splavné vodní cesty, se potom ty jednotlivé eh, procentní údaje liší. Například Nizozemsko a Německo je to mnohem vyšší procento. Jaké jsou hlavní charakteristiky tohoto sektoru? Jsou tady obrovské úspory z rozsahu, máme také nejvyšší bezpečnost, pokud jde o dopravu, také je to velice nákladově efektivní a energeticky efektivní typ dopravy a také fungujeme na zcela liberalizovaném trhu, to je důležité poskytujeme přístup ke tedy pro všechny členské státy i pro pracovníky ze všech členských států. Je to obrovský trh, jak pokud jde o přepravu nákladní, tak o přepravu osob. Pokud jde o nákladní dopravu, tak tady máme ty tradiční typy nákladů a těch typických řetězců, ale jsou tady také nové typy nákladní dopravy, specializované typy dopravy, například v městských, příměstských oblastech a tak dále. A stále důležitější je také osobní přeprava, jak říkal pan předseda. Například pokud jde o cestovní ruch, ale také stále více tady hraje roli i v příměstské dopravě, veřejné dopravě. Další charakteristikou našeho sektoru je také inovace a jeho, způsob, jeho schopnost přizpůsobit se novým výzvám. Jaké jsou současné potřeby tohoto sektoru, pokud jde o politiku? Teď se hovoří o programu na jedes, 2, který předkládá komise. A tady je velice důležité říci, že potřebujeme mít silnou infrastrukturu. Také je tady důležitý nástroj CEF, tedy Connecting Europe Facility, je důležité mít dostatečné finanční zdroje a tady, tady může velkou úlohu sehnat parlament, který může zajistit, aby bylo k dispozici dostatečné financování i pro vnitrozemskou vodní dopravu a programy v této oblasti. A programy, které budou součástí na JADES 2, to znamená například ta modernizace lodí. Taky tady, tady také jde o veškeré programy v rámci Horizontu 2020, které mají zajistit, že vnitrozemská vodní doprava bude dostatečně ošetřena. Teď tady konkrétně k programu Najades 2. Jde tady o kvalitní infrastrukturu, inovaci loďstva, k tomu se ještě za chviličku vrátím. Jde tady o hladké fungování trhu, o to, abychom měli dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu, kvalitní pracovní místa, o tom už jsme hovořili. Ještě než se dostanu k inovacím, které s tím také souvisejí, tak bych chtěla připomenout něco, o čem jsme hovořili v rámci toho předchozí, té předchozí části našeho slyšení, a to je kvalitní infrastruktura. To je naprosto nezbytná podmínka pro náš sektor. Pokud nebudeme mít dostatečně udržované vodní cesty, nebude existovat žádná vnitrozemská vodní přeprava, to je naprosto jasné. My máme v dnešní době více než 36 tisíc kilometrů vodních cest a stovky vnitrozemských přístavů, které jsou velice důležité. Máme tady volnou kapacitu kdy tady naše řeky a vodní cesty mohou absorbovat mnohem větší objem dopravy, než v dnešní době existuje. Je tady obrovský potenciál tady. Pokud jde o inovaci loďstva, tak jak už jsme říkali, je tady obrovský potenciál pro inovaci. Jak už jsem říkala, v dnešní době už jsme velice nákladově a energeticky efektivní. E, na jede se zabývá také tady zeleným loďstvem, vytvoření tady ekologického loďstva. Je tady velký potenciál pro eh, využití alternativních paliv. A tady bych chtěla připomenout, že skapalněný zemní plyn LNG je do budoucna považován za možnou tady eh, alternativu pro nové lodě. A my tady jako EBU velice podporujeme naše členy při zavádění LNG jako alternativního paliva, ale samozřejmě proto potřebujeme také příslušná pravidla a předpisy. Tady máte příklady plavidel, která jsou plně tedy přestavěná na pohon s kapalněným zemním plynem. A když už hovoříme o inovaci a inovaci loďstva, modernizaci loďstva, tak tady bych připomněla také to, že Evropská komise předložila některé návrhy, které mají zajistit, že dojde k inovacím a že, bude, že tady náš sektor budou mít dostatečnou podporu a financování k tomuto účelu. Je tady technická směrnice, která má eh, zavést nové standardy, harmonizované normy po celé Evropě. Toto je tady založeno na základě těch už vysoce kvalitních norm, které existují v rýnské oblasti. A druhý předpis je vlastně aktualizace stávajícího nařízení, které se týká loďstva a kapacity loďstva společenství, kde se tady hovoří také o tom rezervním fondu a o tom, že, využ- že by bylo možné využít tento rezervní fond také na modernizaci eh, loďstva a jeho ekologičtější fungování. Takže co konkrétně, konkrétně pro nás znamená na JADES 2? My bychom chtěli zajistit, aby na JADES 2 byl v souladu se všemi ostatními evropskými programy. My si myslíme, že bude lépe možné dosáhnout všech našich cílů, pokud všechno skoordinujeme, ale také je třeba zajistit, zajistit, že bude k dispozici dostatečné financování i v rámci Connecting, Connecting Europe Facility a Horizontu 2020. Takže tady apelujeme na Evropský parlament, aby podpořil návrhy Evropské komise a aby podpořil i naše odvětví tím, že tady tuto politiku pomůže prosazovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Dále máme na pořadu jednání pana Andrewa Silitova, který je hlavním odborníkem pro hodnocení regulatorního rizika v rámci Lloyds Register. Andrew, máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne všem. Děkuji za to, že jste dali nám příležitost přispět na tomto slyšení. Já bych se konkrétně chtěl zaměřit na inovaci loďstva a podělím se s vámi o několik příkladů toho, co už je možné, pokud je tady nová a stávající plavidla a také vám řeknu, co plánujeme nebo eh, jakých plánů jsme si vědomi. Nejdříve bych chtěl říci, že vnitrozemská vodní doprava eh, je dobrou příležitostí pro čistou a efektivní dopravu v rámci EU a ne RES 2 a všechny ty návrhy, které s ním souvisejí, by pomohly tomuto odvětví se eh, pohnout tedy správným směrem. Stoupají náklady na palivo, to znamená, že je společným zájmem nás všech snížit eh, spotřebu paliva, snížit emise pomocí technických opatření. A teď jde tady o to, která řešení budou nejvhodnější pro každou situaci, každý typ dopravy. Balíček na JADES 2 dá, klade velký důraz na eh, nová alternativní paliva, především LNG, tedy skapalněný zemní plyn a to je velice důležité, protože to už se do jisté míry využívá. I samotní provozovatele eh, lodí mají, mají čím dál větší zájem například o elektrický pohon plavidel. A to je také tady velice důležité. Je, samozřejmě existují různé nároky na spotřebu paliva v závislosti na tom, jestli se pohybujete po směru potoku nebo proti proudu tady a tak dále. Eh, jde také o využití eh, vodíku jako aditiva eh, do paliv a možný, možným směrem výzkumu je také lehčí konstrukce pravidel. To znamená, vidíme tady, že skutečně snížení emisí můžeme dosáhnout také využitím alternativních paliv a všech těch ostatních aspektů. Konkrétně LNG, skapalněný zemní plyn, je hlavní eh, možností, hlavní cestou. V tuto chvíli už vidíte tady vlastně příklady plavidel. Argonon to je tanker na dvojí pohon, využívá také LNG. Další obrázky to jsou Green Stream a Green Rhine, to znamená, to jsou zelené tankery, které využívají také skapalněný uh, zemní plyn, to je nový typ paliva pro tento typ plavidel. Ale zatím tento typ eh, pohonu byl vlastně založen na výjim, výjimkách ze stávajících pravidel, takže skutečně velice vítáme eh, to, tu snahu o začlenění LNG a těchto alternativních paliv do těch obecně platných pravidel. Eh, moderní loďstvo, to je vlastně už v tuto chvíli možná realita, není to jenom nějaký koncept do budoucna. Vidíte tady příklad těch eh, tankerů, které eh, využívají dvojí palivo, potom tady jsou tady dual fuel push boats, ty, eh, ta plavidla, která využívají dvojí pohon. Potom tady je plavidlo Eiger, které tady bylo přepracováno tak, aby bylo schopné využít i LNG. Potom tady máme tankery typu G, které využívají pohon LNG a také mají různé zásobníky na dva typy paliv. A tyto otázky, eh, pardon, tyto obrázky ukazují jasně, že je možné i stávající existující plavidla přestavět tak, aby byla schopna využívat jiné typy paliv a jde tady také o možnou návratnost, návratnost investice u plavidel, které, které jsou velmi eh, často využívána. Vidíme tady také eh, tanker s zásobníky, které přepravují LNG. Zatím toto není povolené jako náplň tankerů a my tady velice vítáme snahu o nápravu. A opět tady vidíme příklady tankerů, které by využívaly dvojí pohon. Tady jsou Tady je seznam dalších projektů, kterým se v tuto chvíli věnujeme v rámci tady plánovacího, plánovací fáze. A tady vidíte tedy všechno to, co v tuto chvíli považujeme za technicky možné. To znamená eh, dvojí pohon LNG a elektrický pohon, potom tady máme eh, tankery typu C na dvojí pohon, potom tady máme vlastně i eh, možnost vyrábět tankery Eh, které budou využívat dvojí pohon. Já tady doufám, že tyto příklady vám jasně ukázaly, že i plavidla pro vnitrostátní, vnitrozemskou vodní dopravu eh, mají obrovský potenciál, pokud jde o využití alternativních paliv. Existují už i inovace v rámci tohoto sektoru. A nemusíme začínat úplně od začátku, pokud jde o výzkum, technologický výzkum, protože většinu těch technologií už máme vyzkoušenou, máme vyskoumanou a organizace, jako třeba ty klasifikační eh, organizace, se toho také účastní. To znamená, že mohou přispět i svými zkušenostmi k tomu, abychom dosáhli nezbytného výkonu a také bezpečnosti. Zvláště alternativní paliva, konkrétně skapalněný zemní plyn, to jsou už vyzkoušené technologie, které je možné využít i ve vnitrozemské vodní dopravě a je také možné se zabývat novými typy plavidel, ale je možné i přestavět stávající plavidla na tento alternativní pohon. Děkuji vám. Děkuji vám, Andrew. Dále máme na pořadu jednání pana Henka van der Velde, který je generálním tajemníkem Evropské organizace kapitánů ESO. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mě sem dnes pozvali. Jménem všech kapitánů Eh, vám přeji eh, šťastný nový rok 2014. Eh, Evropská organizace kapitánů se stará o zájmy kapitánů. Slyšel jsem tu některé neúctivé poznámky na organizaci. My jsme ti, kteří usilují o tu reorganizaci a myslím, že se nám to daří. Jak víme, Najades je velice důležitý. Jeho první verze byla naprosto nepostradatelná, takže myslím si, že druhá verze je naprosto logickým následkem a komise i Evropský parlament, zejména váš výbor, odvedli dobrou eh, práci. Samozřejmě je potřeba nastavit určitou rovnováhu mezi vnějšími a vnitřními aspekty a je potřeba zavést eh, rovné hřiště a eh, zejména výměnu informací. Trh na e, vnitrozemských vodních tocích e, trpí značnou nerovnováhou už e, a nestabilitou už pět let, což potom vede k výkyvům na trhu. Jak víme, tak kapacita flotily se čím dál více specializuje. Slyšeli jsme tady už o lodích nad 2000 tun. Jsou tu tedy poptávky na e, stavebnický e, průmysl a nedostatek horizontální a vertikální integrace mezi loďařskými společnostmi. Děje se celá řada věcí, které ovlivňují legislativu, eh, což příliš neprospívá bezpečnostním opatřením. V tankerové dopravě se eh, velice eh, pomalu přesouváme od lodí na jedno palivo k lodím na dvě paliva. A také velká kapacita na velkých lodích má vliv potom na menší lodě protože tu probíhá konkurence a oni potom z toho vychází ze ztrátou. Může to mít potom i katastrofální následky, protože eh, je tu málo investic a také eh, je tu otázka atraktivity sektoru pro eh, ostatní aktéry. Současný trh eh, tedy charakterizuje jakási eh, nejistota a nepříjemné pocity, což není dobrý základ pro programy, jako je Najades 2. Všechny možnosti investic už byly vyčerpány a musíme se obracet k rezervám. Některé společnosti se jen tak tak drží nad hladinou musíme něco udělat, jinak brzy eh, zjistíme, eh, že ten průmysl zkrátka, nebo ten sektor zkrátka odumře. Eh, celá řada členských států má také svá nařízení, která zabraňují vstupu aktérů z třetích zemí, což také neprospívá konkurenci. Máme celou řadu lodí zaregistrovaných v Bruselu, ale to, to, to bychom možná eh, chtěli, to, to bychom zacházeli příliš daleko, kdybychom registrovali lodě v Bruselu. Nicméně chtělo by to nějakou harmonizaci a dále tu máme tedy eh, ten problém, že je příliš mnoho eh, kapacity a poplatky za náklady musí reflektovat nabídku. Spostavit novou loď trvá rok a půl až dva, takže se to nestane hned. Takže je zapotřebí dohled nad trhem, který by byl spolehlivý a transparentní a zkoumal situaci nabídky a poptávky. Samozřejmě je zapotřebí aktuální inventář evropské flotily a také e, analýza toho, e, jaká je potřeba další výstavby lodí. Dále tu máme e, instrument pro udržování kapacity, ten už máme 10 let a potom, to možná není součást NAJADES, ale e, poskytování úvěrů od finančních institucí e, je e, problémem. Ještě před finančním kolapsem se vyplácela celá řada peněz z těchto zdrojů, proto teď máme tu nadměrnou kapacitu, ale teď už se v podstatě neudělují žádné půjčky Dost často není možné získat půjčku ani na eh, výdaje nutné k provozování činnosti, jako je nový motor. Takže eh, je zapotřebí ne, ne, nezbavovat kapitány jejich nezávislosti, ale naopak je potřeba je posílit, aby se stali důležitějším článkem eh, celého řetězce. Což by právě intermodalita a větší konkurence stimulovala. Pak je tu otázka eh, institucionalizace těchto eh, ekonomických aspektů. Eh, já bych chtěl hovořit o nařízení z roku 1999, tehdy stanovisko výboru EMPL hovořilo o změně článku 8, ale e, to se minulo účinkem, protože tady šlo o krizový instrument, zatímco e, článek 8 je nedílná část nařízení. Ty rezervní fondy e, jsou financovány výhradně od, od majitelů a kapitánů. Tady, se ne, tady nelze zapojovat organizace zaměstnanců, takže tehdy e, byl zpravodaj požádán, aby stáhl ty pozměňovací návrhy. Je zapotřebí nějakým způsobem stimulovat sektor, což e, by určitě intermodalita tomu pomohla. Ale je také zapotřebí vnímat technické a sociální aspekty a ten zbytek e, už potom se vyřeší sám od sebe. ESO velice ráda spolupracuje s parlamentem. Prosím, eh, paní Meissner, eh, prosím poslance, aby se vyjadřovali co nejstručněji, abychom se mohli držet časového harmonogramu. Takže paní Meissner, pan Van Dalen, pan Kuhn a potom další. Já se budu snažit eh, být eh, stručná. Mám zase otázku na všechny řečníky. Nejdříve na pana Van der Welfta. Eh, a sice jedná se o onen projekt 2018. Mám dvě otázky. Vy jste hovořil o tom, že chcete posílit samostatnost sektoru a dosáhnout snížení objemu právních textů. Vy myslíte na nějaké dobrovolné závazky daného sektoru nebo něco jiného? Druhá otázka, také ohledně vize 2018, upřesnění eh, jazyka. Máte na mysli angličtinu, o tom velmi často diskutujeme. Paní Hagsteiner se chci zeptat, a již jsme o tom diskutovali častěji, vy jste hovořila o tom, že vodní cesty mohou převzít větší přepravní volumem, eh, objem, eh, také eh, kontejnerovou dopravu a je možné využít větší kapacity Rýna i jiných řek. Co by bylo nezbytné, aby se to dalo navýšet? Máte aktuální čísla o lepší splavnosti eh, řek a kanálu. Eh, pana Silitoe se chci zeptat, eh, to protože jste hovořil o zelenění tohoto sektoru, používání LNG, což já velmi podporuji. A proto se ptám, to, co je navrženo ve zprávě financa, eh, navýšení infrastruktury vodních cest, využití LNG, eh, stačí to, anebo může sektor udělat ještě více, eh, také ve smyslu investic pro loďaře. Pan Van der Velde hovořil o nejistotě na trhu, o nedostatečných kreditech. Může rezervní fond na JADS 2 pomoci, eh, co si slibujete a co by se muselo stát ještě navíc. Hovořil jste o transparentní mm, dohledu trhu, eh, i to bylo navrženo v nových projektech a je to to, co vy byste chtěl, Petr? Pane předsedo. Měl bych eh, otázku na pana van der Velde a paní Hecksteiner. Týká se to článku 8 eh, návrhu a to ohledně kapacity. V článku 8 se říká, že je nezbytné zohlednit také eh, článek 3 odstavec 5. A to je poněkud problematické. Eh, sektor by měl eh, předložit žádost o využití eh, fondů. To zatím nebylo možné, protože to bylo rozděleno. Možná, že rezervní fond mohl být používán i v minulosti, ale nefungovalo to, protože bylo velmi obtížné pro daný sektor se vyjádřit jaksi jednomyslně a jednotně. Doufám, že se to zlepší a že bude možné tedy zlepšit snahu. Eh, otázka na všechny řečníky. Ohledně jedné otázky. Nový článek 8, který se týká kapacit, a pokud eh, mu rozumím dobře, tak eh, představuje určitou výhodu a sice jsou zde určité kreditní e, možnosti e, pro nákup nového motoru, který by byl více ekologický. To je to, co jsem si zapamatoval z tohoto textu. E, na JAD 2 tedy vlastně nepomůže tolik. Je zde velká, velký počet dopravců, kteří se k tomu prostě nedostanou. A zcela jistě nemají dostatek investice například na nákup nového motoru. Abych to tedy schrnul. A nikdo mě nepřesvědčil o tom, že mám hlasovat pro tento návrh. E, myslím si, že je nutné pomoci právě e, e, loďařům a tento návrh tomu nenapomáhá. Ja, danke für Ihre Beiträge. Ano, děkuji za příspěvky a všechno nejlepší do nového roku také z mé strany. Eh, všechno nejlepší do nového roku. To znamená také, že bychom se měli koncentrovat také na to, aby na vnitrozemských cestách eh, bylo co nejméně, nejméně nehod. Eh, ta, takže otázka bezpečnosti je důležitá. Proto se chci zeptat pana van der Werfta, paní Hagsteiner a dalších na to, jak bezpečnostní standardy pro vnitrozemské cesty budou zlepšeny, jak je to skutečně nezbytné, protože máme stále více plavidel pro nebezpečné zboží také na německých řekách a e, musíme se postarat o to, aby nedošlo ke kolizím. Pan Zlitone, Eh, také hovořil o nových motorech, pohonech, které by měly být více ekologické, ale myslím si, že v oblasti antikolizních prostředků je nezbytné zapojit výzkum a také rezervní fond pro eh, výcvik posádek, aby bylo možné tedy dosáhnout určité jednotlivé využití eh, těch fondů, které jsou k dispozici. Poslední panel před eh, tímto panelem také hovořil o zlepšení infrastruktury, o překonání eh, nepropustných eh, míst. Jak se na to dívají také Eh, odborníci pro konstrukce plavidel. Eh, je možné udělat něco s ponorem, eh, s konstrukcí lodí. Myslím si, že je nutné udělat dvojí, tedy zlepšit infrastrukturu kolem, ale také vyvinout nové modely plavidel. Thank you very much. For me, I have a... Děkuji. Já mám sám za sebe otázku na pana Silitova a ta se týká LNG z kapalněného zemního plynu. Já samozřejmě akceptuji eh, alternativní paliva a tady je klíčovým aspektem právě LNG, tak když se podíváte na zprávu, eh, o které vlastně hovořila paní Meissner, existují i jiné prvky, které souvisejí s alternativními palivy, které tam jsou eh, zmíněny, třeba etanol. A to už se také využívá do jisté míry. A mně se zdá, že všechna ta alternativní paliva jsou vlastně pod tím jedním nadpisem hlavním, a to je LNG. A já mám trošku obavy, pokud jde o takovou to úzce zaměřenou politiku. Jde tady totiž také o problémy, které souvisejí se skladováním LNG, protože ono se musí eh, toto palivo skladovat při nějakých určitých mínusových teplotách a tak dále. To znamená, že v některých situacích by možná mohlo být snažší využívat etanol, spíše LNG. Některé, eh, některé eh, podniky tady, některé přepravní podniky spíše chtějí využívat etanol, některé spíše chtějí využívat LNG, skapalněný zemní plyn. Takže se mi zdá, že je to takové roztříštěné. Z vaší strany ale bylo jasně eh, slyšet, že ho, především pro vás je důležité LNG. Takže já se chci zeptat, jestli jste se dívali i na jiné možné alternativy, jako například ten etanol. Každý máte k dispozici tři minuty. Začneme panem Van der Děkuji, pane předsedo. Tady se vracím k otázce paní Meissner. Já se tady vrátím na, k řízení těchto loďařských eh, společností, pokud jde o bezpečnost. Naším cílem je vyhnout se tomu, abychom měli obrovský, obrovské množství jednotlivých detailních předpisů. Je důležité se zaměřit především na kompetence těchto společností, abychom zajistili větší bezpečnost. My máme různé příklady toho, co už funguje. A v tuto chvíli máme pocit, že je už čas se inspirovat ostatními typy dopravy, i pokud jde o vnitrozemskou vodní dopravu. už jsme v této oblasti do jisté míry pokročili. Máme už v tuto chvíli, pokud jde o jednotnou terminolo- terminologii, k dispozici také návrh eh, jednotného glosáře, jednotného slovníčku a myslím si, že není třeba jít nad rámec existujících stávajících pravidel. Na Rýnu například je dominantní Němčina, a samozřejmě i jazyky příslušných členských států. Na Dunaji je to Němčina a ruština. A my máme tady tento společný nástroj, jeho návrh tedy tohoto společného slovníčku, který by měl pomoci překlenout tyto jazykové bariéry, se kterými se potykáme, potýkáme. To je, pane předsedo, asi vše eh, k té otázce, která byla adresována přímo mně. Děkuji, paní Hacksteiner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také poslankyním a poslancům za otázky. A jako první bych se chtěla věnovat otázce, která se zaměřovala na to, jestli máme k dispozici nějaký prostor na řekách. My jsme slyšeli, že na Rýně například ještě existuje nevyužitý potenciál, nevyužitá kapacita, že by vlastně mohlo dojít až k zdvojení stávajícího objemu dopravy na Dunaji a že vlastně možná kapacita by byla třeba až 20krát stávající objem dopravy, ale e, zásadní je tady právě otázka toho, jestli máme dostatečnou infrastrukturu, je třeba také dosáhnout vhodné rovnováhy mezi ekologickým faktorem a tak dále. Například na Dunaji ta dunajská strategie hraje zásadní úlohu, ale v nadcházejících měsících je třeba, měsících je třeba také eh, rozvinout a naplánovat ty plány pro koridory. Tady také potřebujeme podporu Evropského parlamentu, abychom dosáhli vhodné rovnováhy a abychom díky tomu mohli využít ten zatím nevyužitý potenciál. Pokud jde o článek 8 předkla- předkládaného návrhu komise, tady, eh, tady hovořím o tom návrhu, který se týká kapacity loďstva, tak naším cílem je rozšířit stávající využití. Jde tady o využití třeba pro sociální otázky, odchody do důchodu a tak dále. To byla hlavní myšlenka tohoto fondu. Ale aby bylo možné dosáhnout toho cíle programu na JADES, ale také celkového cíle evropské dopravní politiky, tak bychom potřebovali tento rezervní fond využít také na ta ekologická opatření. A já věřím, že ve spolupráci s ostatními organizacemi by se nám mohlo podařit najít společné, nějaký, nějaký společný jmenovatel, abychom mohli tento rezervní fond využít pro, ve prospěch celého odvětví. Protože je třeba modernizovat loďstva. My víme, že v tuto chvíli se potýkáme s velkou krizí, ale doufáme, že v nadcházejících letech dojde k ozdravení. A my tady doufáme, že budeme moci v té době už využívat tento fond i pro tyto účely. Takže tady bych skutečně na vás chtěla apelovat, abyste podpořili podpořili tyto navrhované změny. A ještě tady ho, hovořil pan Kuhn o bezpečnosti. Bezpečnost to je samozřejmě velice závažné kritérium pro vnitrozemskou vodní dopadu, ta, eh, dopravu. Vnitrozemská vodní doprava má velice vysoké standardy, pokud jde o přepravu nebezpečných nákladů. Máme mezinárodní eh, standardy, které vznikly v Ženevě, ale navíc máme tady také průmyslové normy, pro dopravu, které si stanovují samotné eh, podniky, dopravní podniky, které jdou ještě daleko nad rámec těch mezinárodních standardů. A právě proto máme jednu z nejvyšších úrovní bezpečnosti, pokud jde o přepravu nebezpečného nákladu i pokud jde o světové měřítko. Děkuji, pan Selitou. Děkuji. Abych se proběhl rychle ty otázky. Nejdříve zazněla otázka paní Meissner. Pokud jde o LNG a infrastrukturu, tak ano, vždycky je tady ta otázka toho, co je jaksi důležitější, co přichází jako první. Je tady také určitý otazní, pokud jde o náklady na LNG jako pohon v budoucnu. Je třeba tady tady velice pozorně plánovat. Ale abych to porovnal s těmi velkými loděmi, s oceánskou přepravou, tak tady vidíme, že i tam se alternativní paliva ujímají. Lidé se o to zajímají, takže je třeba investovat do této infrastruktury a to určitě potom zlepší možnost využití alternativních paliv. Pan Van Dalen se dále ptal na ty výhody. My tam vidíme výhody v tom smyslu, že se zlepší využívání nových technologií, budeme schopni lépe využívat alternativní poliva, budeme schopni tady přepravovat i plyné náklady, tekuté náklady a tak dále. Eh, uvidíme, jak tady pokročí dále eh, technologie, protože samozřejmě je to obvyklé, že právní předpisy do jisté míry za, ostávají za technologickým vývojem, ale tady eh, je vždycky užitečné, když se nám podaří, jak se sladit předpisy s technologickým pokrokem. Eh, další otázka, ano, samozřejmě eh, vyhýbání se, zabraňování kolizím je naprosto zásadní. Tady je důležité také to zohlednit, pokud jde o ty rizikovější typy nákladů a paliv právě jako třeba LNG pokud dojde ke kolizi, tak je třeba zabránit ehm, možnému negativnímu dopadu. Je třeba tady ehm, zkoumat také ehm, možné zabezpečení takovéhoto nákladu a do jisté míry se jaksi vyhnout kolizím. Je to podobné jako u technologie bezpečnostních pásů v autech. Je třeba prostě mít takovou technologii za bez, bezpečnostní, která bude k dispozici, když ji budeme potřebovat využít. A poslední otázka zazněla od pana předsedy Simsna. Ano, existují samozřejmě alternativy, nejenom LNG. My se zaměřujeme na ten skapalněný zemní plyn, protože vidíme, že je tady obrovský zájem a obrovský potenciál, ale stále se ještě učíme, máme zájem na využití, ale alternativy existují, například ty vodíková, vodíkové palivové články, etanol, a tak dále, ale LNG konkrétně je velice zajímavé palivo a to proto, že tady existuje i taková technická řešení, která nám umožňují, jak se splnit všechny cíle pro různé typy eh, emisí CO2, síra a tak dále. Takže proto je to potenciálně dobré dlouhodobé řešení, ale samozřejmě to není řešení jediné. Děkuji. And Mr. Van der Děkuji a pan Van der Velte. Děkuji, pane předsedo. Zazněla tu eh, celá řada otázek na mou adresu, já se je pokusím schrnout. Eh, paní Meissner eh, hovořila o tom, že nikdo nechce investovat, nikdo nemůže investovat, protože neví, jak dlouho potrvá ta, to období nejistoty na trhu E, velké lodě teď konkurují s lodě o menším objemu nákladů, což ještě e, stěžuje situaci. A základní otázka je, jak můžeme přispět my. E, my nemůžeme přispět ničím, co pomůže v krátkodobém horizontu, ale v dlouhodobém ano, protože dojde ke zotavení trhu a to umožní opět investice. Samozřejmě e, jsou tu určité problémy. Pane Fandalene, já e, chápu, jak to myslíte. Dlouhou dobu nebyly žádné rezervní fondy potřeba a teď e, v časech chudších se k ním musíme obracet a je to složitější, protože existují jednotlivci, kteří si nemůžou dovolit půjčit peníze A my máme určitou zkušenost s různými e, organizacemi a e, jedním z problémů e, je to zezelenání, ten ekologický aspekt flotil. Ten i my považujeme za důležitý a snažíme se šetřit peníze a efektivně zlepšovat situaci my pracujeme na účinnosti motorů, aby dokázali pracovat třeba o 10 nebo 15 let déle a tímto způsobem eh, bychom měli, teda je řeč o motorech asi 500 až 600 koňských sil ale také to potom sníží kapacitu e, motorů, protože my nepotřebujeme nadměrně výkonné motory. E, já nechci říct, že se nechceme účastnit na zlepšení životního prostředí, ale e, pokud vezmeme zemní plyn LNG, LNG jakožto řešení všech problémů, tak já to tak nevidím, protože problémem je taky skladování paliva, zejména u menších plavidel. Jednou z možností je modernizace lodí a leta je extrémně drahá. Vezmeme si, že motor stojí třeba 5000 euro, tak nemůžeme utratit v podstatě stejnou částku za modernizaci, protože pak tu máme ještě montážní náklady a tak dále. My, eh, jakožto profesní organizace, se snažíme zkoumat možnosti vývoje eh, levnějších a eh, mnohem adaptabilnějších modernizačních přístrojů. To by mohla být jedna z možností. Pokud jde o článek 8, tak ten je poměrně striktní a e, možná by měl ten obsahovat e, zmínku o greeningu. ESO by chtěla spolupracovat e, na nacházení lepších cest a lepších způsobů pro greening a e, rádi bychom, kdyby ta spolupráce byla užší a v těchto chudších dobách zatím nemáme e, jasnou odpověď, reakci na to, co se děje na trhu, proto musíme tu spolupráci ještě prohloubit a pokud se nám to podaří, e, tak opravdu dosáhneme toho, čeho chceme. Ano, a pokud jde o ten antikolizní systém, tak eh, jak víme, tak eh, je potřeba změnit, eh, někdy upravit koryto řeky, takže jsou, je potřeba dobrý systém řízení a pokud máte automatický systém, tak samozřejmě tady jsou antikolizní technologie přístupné. Děkuji. Pan teologatis z komise, chcete něco dodat? Děkuji, pane předsedo, za to, že mi znovu dáváte slovo. Já bych jen chtěl zdůraznit několik bodů z těch mnoha, které tu zazněly a za které jsme velice vděční, protože pro nás představují cenou zpětnou vazbu. Jedna věc se týká infrastruktury. My samozřejmě eh, velice spoléháme na novou infrastrukturu TNT a eh, Connecting Europe Facility, Eh, a pak je tu jiná strategie, která se týká údržby. Tady eh, se nám velice hodí spolupráce s Dunajskou komisí. My eh, hodláme v rámci tohoto úsilí v příštích měsících a týdnech zintenzivnit tuto spolupráci abychom zajistili, že všechny příslušné členské státy budou plnit své povinnosti. Také tu padla otázka financování. Samozřejmě eh, Connecting Europe Facility eh, počítá s tím, že vnitrozemské toky budou moci eh, být částečně financovány, tak jako v minulosti, a dále musíme zkoumat udržitelné nákladní služby, přepravní služby, odkud také bude možno financovat některé dobré projekty e, v oblasti říční dopravy. A když jsme u těch inovací, tak samozřejmě nesmíme zapomenout na e, Horizont 2020. Tam máme projekt Platina, e, který připravuje agendu inovací pro vnitrozemské vodní toky. Takže budeme velice dobře připravení na to uvolněné financování. Pokud jde o tu integraci, o ten jednotný prostor, tak Najades je integrační platformou a nejen Najades jako takový. E, my si uvědomujeme, e, samozřejmě to není e, náhoda, protože už se spolupracujeme, uvědomujeme si, že CCNR se svými experty se také zabývá týmiž tématy. I Dunajská komise podporuje naše úsilí, takže tu máme koherentní přístup k vnitrozemské lodní dopravě, e, který se zakládá na kvalitě, což se ohledňuje e, na JADES i vize CCNR i práce Dunajské komise. A nezapomínejme také na e, další komise, jako je Sávská komise. I ty jsou velice důležité pro celou evropskou integraci. Proč hlasovat pro tento návrh? Dovolte mi pár slov. Samozřejmě bylo problematické dosáhnout té jednomyslnosti v minulosti, a my v podstatě eh, rozšiřujeme působnost toho nařízení i na aspekty, o kterých jsme eh, jednali se sektorem a my tedy můžeme očekávat, že ta eh, jednomyslnost tady bude. Jde o kvalifikaci a školení členů posádky, nové možnosti posilování životního prostředí, inovace. To jsou aspekty, které nijak nezasahují do fungování trhu a tudíž očekáváme jednomyslnou schodu. My tedy usnadňujeme čerpání peněz z toho fondu, které jsou teď někde mimo a v podstatě jsou nedotknutelné. Na závěr bych chtěl říct, že velice vnímám tu značnou podporu eh, vás všech poslanců a mám z ní velkou radost a chtěl bych také eh, vyzvat Evropský parlament, aby ve svém usnesení zdůraznil veškeré, veškerá další témata, o kterých se domnívá, že budou pro komisi užitečná v její další práci. Děkuji. Já bych eh, jen pro informaci chtěl dát eh, na vědomí, že lhůta pro pozměňovací návrhy pro zprávu paní Wortman Kohl je 15. Eh, ledna. Hlasovat ve výboru Trans se bude 20. února. Děkuji eh, panu van der Werfovi, paní Hacksteiner, panu Silituovi a panu van der Feldemu eh, za to, že vystoupili v rámci tohoto eh, druhého panelu a ještě jednou bych chtěl poděkovat expertům z prvního panelu, takže teď děkuji úplně všem, kteří sem přišli a zúčastnili se dnešního slyšení a představili nám svůj odborný pohled. Na závěr bych chtěl říci, že eh, doufám, že vnitrozemská vodní doprava bude mít v budoucnu vyšší prioritu, protože se všichni shodneme na tom, že jde o naprosto zásadní část eh, dopravního a logistického řetězce Evropské unie. Takže ještě jednou díky všem a prosím vás, abyste nyní eh, sestoupili z pódia a my se budeme věnovat dalším bodům, které máme na pořadu jednání. Okay, can we go on with the next item on the agenda? Můžeme pokračovat s dalším bodem pořadu jednání, což je eh, prezentace komise. Jde o pracovní dokument o internalizaci eh, externích nákladů v dopravě. Pan eh, Santomato nám přednese svůj příspěvek. Jenom bych chtěl připomenout poslancům, že v červenci 2013 komise vypracovala e, pracovní dokument, který obsahoval opatření na internalizaci e, externalit, e, pokud šlo o směrnici o eurovinětě. Tehdy eh, zelení eh, protestovali proti špatným následným postupům a eh, podle článku 4 té směrnice, který říkal, že do 16. října 2012 komise přednese zprávu, který, která schrne všechna opatření na internalizaci externích nákladů, jako je životní prostředí, hlučnost, a tak dále, což komise nesplnila, protože ten dokument byl představen až s devítiměsíčním spožděním. Proto koordinátoři 5. září rozhodli, že eh, požádají komisi, aby se dostavila před výbor a prezentovala výsledky své práce v této oblasti. Takže, pane Satomato, eh, proto jste tady a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Komise musela splnit žádost týkající se směrnice o eurovinitě, aby schrnula všechny internalizační opatření eh, pro všechny dopravní prostředky. Eh, byl to poměrně náročný úkol. My jsme požádali konzorcium vnějších expertů, aby nám pomohli vypracovat inventář eh, všech opatření a vyčíslit jejich cenu Jde o opatření, která by se dala e, striktně definovat jakožto internalizační a výsledkem je studie, která byla e, představena loni v lednu. Je to poměrně obsáhlá studie, má asi 700 stránek a e, obsahuje i tabulky, které vyčíslují daně a poplatky, kterým podléhají všechny dopravní prostředky. Takže už jenom e, ta rozsáhlost studie svědčí o tom, jak je situace složitá. A e, jeden z výsledků této studie je, že e, těch opatření je celá řada v různých členských státech a různých dopravních prostředcích. Ta data jsou úplnější u silniční dopravy. Tady se ukazuje, že asi 2% eh, HDP se ročně vybere a to zejména eh, prostřednictvím palivových daní, což je 1,4 eh, HDP a 0,5 jsou daně z vlastnictví vozidla. Poměrně málo naopak se vybírá prostřednictvím silničních daní to je jenom 0,2 HDP. Takže eh, ta celková situace u silniční dopravy eh, je velice nevyrovnaná. ty eh, externí náklady jsou v podstatě pokrývány eh, palivovou daní, která se ukazuje jako správný nástroj na financování těchto externalit. Jak víme, tak eh, skleníkové emise jsou zcela úměrné spotřebě paliva. Nicméně e, další externality, e, jako jsou e, nehody, hlučnost, místní znečištění, opotřebení infrastruktury, ty nejsou patřičně zohledněny. Daň z registrace vozidel, má nízkou internalizační povahu, protože není závislá na počtu objemu eh, externalit, takže neslouží jakožto pobídka. A také ty silniční poplatky eh, existují většinou formou eh, dálniční nálepky, což není příliš patřičné. Mnohem lepší by byly poplatky záložené na vzdálenosti, kterou dané vozidlo urazí. Situace v dalších dopravních odvětvích je téměř naprosto opačná. Málo prostředků se vybírá z externalit souvisejících s klimatickými změnami, protože eh, to se týká tedy zejména námořní a říční dopravy. Eh, tam eh, nejsou příliš vysoké emise, nicméně pak to máme ETS v letectví. Pokud jde o železniční dopravu, eh, tak eh, elektrické vlaky spadají pod ETS, ale tyto vlaky většinou mají eh, výjimku z daní. U ostatních dopravních prostředků se většinou používají poplatky za infrastrukturu. Všechny členské státy vybírají poplatky za opotřebení infrastruktury. Některé, u některých to tvoří velký podíl celkových nákladů na infrastrukturu. E, další poplatky jsou založené na hlučnosti, ale řekněme ne do takové míry, aby tato externalita byla zcela e, internalizována. U námořní dopravy jsme zjistili, že tedy existují přístavní cla, e, která většinou vyplývají z tonáže lodí a z množství nákladu a někdy také z ekologické povahy eh, daného plavidla. Nicméně eh, tady ta situace ohledně poplatků není příliš eh, transparentní a často existují bilaterální dohody mezi přístavními orgány a lodní společností. V letectví máme letištní poplatky za přistání a vzlet, poplatky na pasažéra a ty jsou někdy také upraveny vzhledem k hlučnosti, eh, kterou letadlo produkuje. Eh, v několika zemích existuje eh, zdanění letenek, které ale nemají žádné internalizační vlastnosti a nakonec ve vnitrozemské lodní dopravě máme přístavní poplatky, podobně jako v případě námořní dopravy. Není tomu tak však na Rýnu a na Dunaji kvůli mezinárodním dohodám. Celkově tedy z této studie vyplývá, že Některé externality jsou pokryty poměrně nedostatečně, ale na druhou stranu se vybírá celá řada příjmů e, z různých druhů dopravy, které nejsou na externality vůbec navázány a proto by stačilo pouze e, předistribuovat ty též příjmy, aby e, se systém značně zlepšil. to, to je ta část studie, která se týká e, výše poplatků, ale směrnice nás žádala také o informace o regulačních opatřeních. E, regulační opatření e, nejsou v přísném slova smyslu internalizační opatření, ale samozřejmě mají také dopad na externality nedávají eh, tady na výběr, eh, jestli eh, zaplatit nebo ne. Například stanovují limity, jako jsou CO2, limity na CO2 u aut nebo bezpečnostní standardy. A veliká část dopravní legislativy má nějaký vliv na některou externalitu. V roce 2008 Eh, v rámci balíčku eh, zelenější dopravy už jsme vypracovali inventář regulačních opatření, eh, takže v té nynější zprávě jsme se soustředili spíše na opatření, která vznikla od té doby. Zmiňujeme se také o aspektech, které se týkají infrastruktury a výzkumu, což jsou oblasti, které se vzájemně doplňují. Tady ta e, internalizační opatření v výzkumu infrastruktury e, tvoří alternativu, e, která ještě zefektivňuje internalizační opatření. Takže já doufám, že tato studie a související zpráva vám poskytne mnoho užitečného materiálu k dalším úvahám a pokud si myslíte, pokud máte pocit, že jako úvod to stačí, tak eh, je to ode mě vše. Děkuji, pan Groš. Ehm, Já, vielen Dank, Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za tuto zprávu, tedy respektive za tento pracovní dokument. Je velmi zajímavý a pro nás v mnoha bodech již známý, i když detaily zde uváděné jsou velmi důležité a je vhodné je znovu analyzovat. Přitom však mm, také zjišťuji, že to, co jsme znali v debatě o e, eurovinětě v souvislosti s internalizací externích nákladů, Eh, také naznačuje, že možnosti evropského celkového postupu jsou obtížné. Filozofie se liší země od země a bohužel v mnoha zemích sice internalizace nákladů je diskutována v posledních letech, ale to téma bylo využito jenom pro naplnění státních pokladnen ale ne zeslabení toho, co chceme dosáhnout, tedy lepšího využití infrastruktury a také škod, které by měly být snižovány v oblasti dopravy. Mám na mysli zatížení zdraví, životního prostředí, znečištění ovzduší a podobně. To je jeden aspekt, ale samozřejmě, že nejsme jenom v určitém napětí mezi Evropskou unii a členskými zeměmi, ale ale také EU a mezinárodní úrovni. To se týká lodní dopravy, letecké dopravy a Máme zde dvě zajímavé aktuální debaty ETS v letectví. Jak e, budeme postupovat v budoucnosti? Zde Evropská unie musí celá jasně ukázat, co chce udělat sama o sobě, ale také musí naznačit kompromisy do budoucnosti, tedy Eh, krátkodobé nebo střednědobé. Když eh, bych eh, měl se zmínit také o mítném v Německu, o kterém se nedávno začalo uvažovat, zde myslím, E, nejsou zahrnuty všechny problémy internalizace externích nákladů. Spíše jde o naplnění státní pokladny peněz cestujících ze zahraničí. Ne všechno je tam ale zahrnuto. Takže pro naši věrohodnost by bylo vhodnější říci, kde máme e, určitou možnost zasáhnout, e, když je nám řečeno, že Evropská unie nic nedělá. A dále také můžeme upozornit na odpovědnost členských států. Said El Kadraoui také hovořil o tom využití eh, předem stanovených prostředků, eh, což je podstatná věc. Evropská unie musí říci, co je jejím cílem hlavně. Vždyť chceme členským státům ukázat, E, nové možnosti zdanění, ale nejenom to, Spíše chceme mnohem více e, využít prostředků, které jsou dnes paušálně vybírány a Chtěli bychom konkrétně v budoucnosti toto lépe udělat. Jaké máme dnes možnosti, to bych chtěl ukázat, ale jsem velmi rád, že tento dokument v následujících měsících při debatách s občany eh, může být využit. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za tento zajímavý dokument. Jsem však poněkud ne zcela uspokojen. Je lí, mi líto, že zde nemáme žádné přesné informace o projektech některých členských států. Například a nevíme co členské státy budou tedy dělat eh, ve smyslu internalizace externích nákladů? Belgii například od roku 2017 bude zaveden systém spoplatnění na základě kilometru a já se domnívám, že ostatní státy půjdou možná stejnou cestou a bylo by vhodné nás informovat o tom, co se dělá v souvislosti s eurovinětou. Takže nemáme všechny informace k tomuto tématu. Tolik za prvé. Za druhé, máme přece jenom informace v jednotlivých sektorech dopravy o um, daních a poplatcích, které jsou vybírány. Co však schází, jsou informace o relativním poměru eh, těchto poplatků pro každý druh dopravy. Víme například eh, v členských státech, co je naplánováno jako poplatnění eh, cez silniční dopravy a jaká část eh, nákladů bude internalizována a e, tedy vedená v odpovědnosti jednotlivých znečišťovatelů. Pro takovouto debatu je nutné si položit otázku, zda jsou konkurenční podmínky jednotlivých druhů dopravy e, vyrovnané. E, samozřejmě každý říká, že platí přílež, ale máme tady i určitá čísla, například zdanění paliv. Je řečeno, že průměrně je to 192 euro, ale není to rozděleno dle druhů dopravy. Jde tedy o eh, eura za eh, tuna, tuny CO2. Eh, není to ale rozklíčováno. Já se domnívám, že bychom potřebovali od komise větší angažovanost a větší závaznost v údajích je zde určitý harmonogram, ale bez přesných eh, klíčů. Máme bílou knihu, eh, je řečeno, že v roce 2020 internalizace externích nákladů již nebude povinná, ale to zde není ještě jednou zopakováno. Možná, že jsou ještě další záležitosti, které by bylo vhodné zopakovat z té bílé knihy. Poslední poznámka. Určité členské státy si kladou otázku spoplatnění soukromých eh, silničních vozidel. Je to debata, která se vede skoro všude. A chci se zeptat eh, komise, zda by eh, nemohla provést určitou úvahu k této otázce. Dnes se říká, ano, bylo by vhodné, kdybyste zavedli systém poplatků na kilometr, že byste eh, aplikovali opatření eh, na spoplatnění eh, znečišťovatelů, spotřebitelů, ale na druhé straně komise také říká, pokud členský stát nezavede takovýto systém, tak nemůže navrhovat určité kompenzace, například snižování daní při nákupu vozidel. Ale je to obtížné pro členské státy. Ty to nemohou dělat, paní Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. E, oba předřečníci již toho řekli mnoho a proto já budu stručná. Skutečně je dobré, že máme studii a takovýto přehled, ale skutečně některé eh, informace ještě scházejí. Když jde o realizaci eh, obecně závazných rozhodnutí, pak se o tom hovoří velmi krásně, ale málo se toho dělá. Co se týče bílé knihy, Chceme, aby doprava byla více ekologická, eh, mnozí podepíší eh, obrovské cíle, ale když se to pak má udělat, tak eh, mnozí scházejí. Co tedy komise může vůbec udělat? Nejenom tedy, co myslí, že udělá, ale co skutečně může udělat, aby členské státy něco podnikly. Co se týče earmarking a také zásada znečišťovatel platí, je nutné nutně, musí nutně být zdůrazněna. U nás ve spolkovém sněmu říkali, že to je dobré udělat tedy to stanovení předběžně stan- určených prostředků. Ale potom, když se jde do detailu, tak to není dostatečně propracované. Nemáme společnou finanční politiku a moje hlavní otázka je, jak je možné vyřešit tento problém. Děkuji paní Lichtenberger. Ano, nejdříve se omlouvám za to, že jsem přišla trochu pozdě. E, probíhají některé výbory paralelně, takže máme takovýto problém účasti. Co se týče e, této sestavy, dívala jsem se na to, ale napínavou otázkou je, jak v tom pokračovat. Co je možné udělat pro to, abychom tedy pokročili ku předu? Velké otázky, které i nadále jsou nevyřešené na základě většinových poměrů v radě, radě a na základě tendence toho, že se zavážeme rádi k eh, vynikajícím cílům, ale potom konkrétní záležitosti se nic nedodrží. Eh, já tedy nechci diskutovat o německém mítném systému, ale to by bylo jistě vhodné téma v tomto eh, sektoru problému. Pro mě tedy ten problém vypadá tak, že když řekneme, že zabráníme tomu, aby členské státy žádali příliš mnoho, ale přitom říkáme, je zde zásada eh, znečišťovatel platí, tak eh, jak by to vypadalo s minimálními sazbami. Eh, pak už je ale situace poněkud kritická, protože pak vlastně systematicky bráníme tomu, abychom dosáhli toho, co chceme, tedy abychom dosáhli toho, k čemu se všichni hlásí. Je to příliš málo pro mě a chci vědět, co komise plánuje do budoucnosti pro eh, druhy dopravy eh, a zde myslíme na systém ETS v letecké dopravě. Zde Zatím se tedy vlastně vracíme do minulosti, do doby, kdy klimatické problémy eh, se jenom zostřují, tak aby i naši potomci z toho něco měli. Eh, já jsem trošku ironická, protože tato eh, předstíraná snaha už se mi skutečně nelíbí. Takže ptám se, jaké jsou konkrétní naplánované kroky. Vím, že se to těžko říká na konci legislativního období, vzhledem eh, k eh, stanovení nových eh, komisařů, ale já bych chtěla vědět, co se plánuje předkládat, co chcete dělat, aby členské státy zásadu realizace toho, co je řečeno Máte nějaké konkrétní akce, které mají být provedeny? Jen tak čekat, zdá se, někdy někde neobjeví nějaká většina pro konkrétní krok, to prostě fungovat nebude a je nutné skutečně prosazovat. Vidím ty politické problémy. Samozřejmě je zde mnoho rozporů, ale vidím také, že všechny státy jsou pod tlakem svého rozpočtu a pak řeknou, no dobrá, nedaří se nám dopravní síť financovat a získat peníze pro nové stavby nebo aspoň údržbu, tak eh, není možné nevyžadovat nic za využívání dopravních cest. Já zdůraznuji ten návrh, který jsme dělali již několikrát, aby tedy prostředky využité z fondů byly také závislé na uh, zlepšení situace v těžké nákladní dopravě. Tam musíme více využít jednotlivých možností, to je zásadní otázka a proto se také ptám, jak se bude pokračovat s klimatickými náklady, a s náklady na nehodovost nekryté pojišťovnou, jak to bude vypadat s minimálními sazbami a podobně. To mě zajímá. Pan Riky? Děkuji, pane předsedo. Nechci opakovat to, co již bylo řečeno. Mám pouze otázku na komisi. A hovořila o earmarkingu. Je možné zjistit na základě nějakých studií, kolik členské státy vybírají na základě infrastrukturních eh, opatření a internalizace externích nákladů celkově z dopravy. Čili kolik eh, je peněz k dispozici na základě jednotlivých poplatků v dopravě a kolik tyto státy zase využívají pro zlepšení infrastruktury a eh, ekologických aspektů dopravy. Skutečnou otázkou totiž je, zda je možné eh, stanovit určitý minimální návrat prostředků do eh, dopravy. Nehovořím tedy o opětném využití stoprocentních prostředků, ale vůbec nevíme, zda některé státy třeba do této oblasti vracejí jenom 10% nebo více. Takže eh, evropská opatření eh, ohledně danění norem podpory infrastruktury je veliká, ale eh, na úrovni jednotlivých čl- Státu se to pak eh, získává. Takže bychom se měli eh, podívat na to, jak ta situace vypadá. Možná, že bychom měli mít eh, určitou indexaci návratnosti prostředků získaných z dopravy tady by jistě rada a parlament mohl legislativně něco udělat pro zajištění návratnosti těchto opatření. Eh, situace je skutečně velmi rozdílná v jednotlivých státech a v infrastruktuře máme eh, evropskou DPH eh, a myslím si, že v souvislosti s emisemi, znečišťování a tak dále, není možné se zastavit na hranicích. Právě proto musíme také posoudit přeshraničně i tyto další aspekty. Mr. Pane Santomato, máte slovo. Ano, pane předsedo, já vám děkuji. Pokusím se zodpovědět některé z těch otázek, které zazněly. Začnu možná tím posledním, a sice earmarking, tedy vyčlenování finančních prostředků. V té studii se říká, které z těch typů spoplatnění či zdanění jsou vyčleněny v členských státech a ono moc, moc příkladů nemáme. Napadá mě zdanění, která se týká pojistného, které je velice často zpětně tedy nasměrováno do zvyšování bezpečnosti, ale je pravda, že eh, ta míra vyčlenování prostředků je poměrně slabá. Komise se snaží tlačit na to, aby se toto zlepšilo, například vzhledem ke směrnici o euroviněte, ale Několik členských států má k tomu silné výhrady. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že je velice obtížné tady sbírat data, především pokud jde o oblast mimo silniční dopravu. Tato studie se týkala několika vybraných velkých letišť a přístavů, ale je téměř nemožné získat data která by se týkala veškeré dopravní infrastruktury a veškerých poplatků, které se týkají této infrastruktury. A mimochodem celá řada z nich je poměrně eh, místní povahy, například poplatek za využití konkrétního mostu a tak dále. Takže je velice obtížné získat úplný obrázek. A podobně obtížné je získat úplné porovnání, pokud jde o situaci v jednotlivých typech dopravy a říci, který typ dopravy platí více ve vztahu k externím nákladům a tak dále. Situace se také liší velice od jednoho členského, členského státu k jinému. To je takové hlavní sdělení naší studie. Já vím, že to není úplně ideální odpověď, kterou bychom chtěli všichni slyšet. I my bychom chtěli vidět lepší porovnání jednotlivých typů dopravy, ale my se tady, myslím si, že kdybychom se snažili o vytvoření dokonalé hospodářské soutěže mezi jednotlivými typy dopravy, tak to by bylo velice obtížné, protože je tady celá řada konkrétních specifických podmínek, které jednotlivé typy dopravy odlišují a proto se snažíme začlenit co nejvíce koncept externích nákladů začlenit do jednotlivých politik a tak dále. Snažíme se postupovat krok za krokem a stále více tady internalizovat externí náklady. A to je i záměr komise do budoucna. Pro mě je samozřejmě velice obtížné říci cokoliv nad rámec pracovního programu komise. V této studii také poskytujeme informace o našem pracovním programu. Naše záměry, pokud jde o politiku, jsme jasně stanovili už ve Bílé knize. Naše záměry se neměnily. A v té Bílé knize opakujeme to, co už jsme si stanovili jako ty cíle pro zelenější dopravu v roce 2008. To znamená, chceme, aby internalizace byla jednou z velkých priorit v tomto sektoru. Myslíme si, že je to naprosto zásadní ve vztahu k celé řadě aspektů. My nadále se budeme snažit tento koncept začlenit do celé řady dalších iniciativ. To je vše, děkuji. Děkuji vám, říká pan předseda. Myslím si, že tím jsme vlastně uzavřeli tento bod na pořadu jednání. V tuto chvíli bych chtěl připomenout kolegyním a kolegům, že další naše zasedání bude 20. ledna v 15 hodin, je to úterý. Aha, je to pondělí. Opravuje se pan předseda pondělí 20. ledna 15 hodin. Ještě Eva Lichtenberger. Just one short remark. Já bych chtěl. Odpověď komise se týkala pouze několika málo bodů a mnohé nezodpověděla neříkali jste, jak se bude pokračovat a podobně. Já jsem se na to neptala úplně sama, ale samozřejmě, že komise nám to může také sdělit eh, písemně. A fair request if... Ano, takže já bych poprosila, aby komise toto vzala na vědomí a zaslala odpověď písemně mně, abych ji mohla rozeslat koordinátorům. Sajde? Yes, uh, thank you. Ano, děkuji pane předsedo za flexibilitu. Já mám ještě jednu připomínku. Pokud jde o tento dokument, ale je celou řadu jiných, je klíčová otázka údajů dat. Ať už hovoříme o právech cestujících či tomto typu téma. Takže já bych navrhoval, aby komise do budoucna toto vzala v úvahu ve svých legislativních návrzích. A sice, že sběr dat a harmonizace tohoto sběru je velice důležitá. Myslím si, že to je nezbytné, pokud chceme o čemkoliv efektivně diskutovat i v budoucnu. Děkuji. Dobře. Pane Santoma, to chcete nějak zareagovat? K té otázce dat a sběru dat. Musím říci, že je poměrně velké napětí mezi na jedné straně potřebou mít data, abychom mohli předkládat řádné návrhy, a na druhé straně mezi potřebou snižovat administrativní zátěž pro podniky. Protože to, to snižování administrativní e, zátěže někdy naopak vede k tomu, že snižujeme zmírňujeme požadavky na poskytování dat. Takže ano, my s vámi naprosto souhlasíme, bychom chtěli více dat, ale je tady vždycky jisté napětí mezi těmito dvěma potřebami. Pokud jde o další kroky, tak já bych alespoň chtěl zmínit skutečnost, že komise v tuto chvíli pracuje na novém návrhu, který se týká spoplatnění silnic. A ten má za cíl nahradit dálniční známky založené na časových úsecích nějakým systémem, který by právě byl založený na, uraž, na vzdálenosti, kterou, kterou vozidla ujetou, ujedou. Dále máme iniciativu, která se zabývá hlučností v nákladní dopravě. Také máme eh, návrh směrnice, eh, která se týká eh, motorových vozidel, motorových zařízení mimo silniční dopravu. Tady se jedná především o emise v lodní dopravě. Také se dále zabýváme samozřejmě ETSU, letadel a tak dále. Dále také máme monitorovací a vyhodnocovací systém pro emise v námořní dopravě. To znamená, toto všechno jsou témata, na kterých nadále v tuto chvíli pracujeme. Nicméně se obávám, že v tuto chvíli nemohu říci o mnoho více, pokud jde o eh, naš, našem programu v tuto chvíli. Děkuji vám. Děkuji. Já už jsem vlastně řekl, že příští schůze se bude konat 20. ledna 2014 ve 3 hodiny odpoledne. Teď přejdeme k jednání koordinátorů, takže já bych poprosil, aby všichni, kteří tu nemají být na jednání koordinátorů, opustili sál. Doufám, že se nám podaří se vypořádat poměrně rychle.